Good morning. Krásné dobré ráno. Prosím, posaďte se. Děkuji vám, že jste dorazili. Velice srdečně vás vítám a začneme eh, zasedání našeho výboru. Normálně začínáme schvalováním pořadu jednání. Všichni souhlasí, dobře, pokračujeme. Oznámení předsedy. Jazykový profil, obvyklá záležitost, omlouváme se, že není tlumočení v maltéštině, lotyštině, galštině. a zbytek oficiálních jazyků je zajištěn. Děkuji vám za vaše pochopení a teď eh, doporučení koordinátorů. Měli jsme zasedání koordinátorů poměrně intenzivní a učinili jsme velký počet rozhodnutí, já to jenom zhrnu. Jmenování zpravodají, zpravodajů, pardon, musíme schválit nominaci zpravodajů. A sice pan Jorge Buxade byl nominován jako zpravodaj pro systém Eurodac, paní Birgit Sipl zpravodajkou pro doporučení rozhodnutí rady e, týkající se vyjednávání dohody mezi Evropskou unii a Spojenými státy e, v elektronických důkazech a potom Birgit Sipl s pravodajkou týkající se umluvy Eh, o kyberkriminalitě. Můžeme schválit tato rozhodnutí koordinátorů. Pan Busade, máte-li něco tedy k tomuto bodu? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Skutečně parlamentní skupina, eh, kterou reprezentuje náš koordinátor Rogačiny, nám sdělil rozhodnutí schválené většinou koordinátorů v tom smyslu, že my bychom rádi odložili rozhodnutí eh, týkající se zprávy z vlastní iniciativy, eh, protože komise Eh, chce předložit ještě jeden návrh pro zlepšení této situace. My se domníváme, že ale tady máme velkou naléhavost a proto je třeba eh, jasně poukázat na to, že se nerespektuje právní stát. To znamená, že celá řada pachatelů eh, přechází z hranice na hranice a my si myslíme, že je třeba tady aktuálně popracovat na tomto tématu. Údaj Eurostatu nám říkal, že pouze 30 Eh, eh, rozhodnutí a zatykačů se uskutečnilo v posledních třech letech. A eh, není možné, abychom přenechali prostě řešení tohoto tématu dalšímu rozhodnutí komise. Proto náš parlament musí jednat a podle článku 114 článku jednacího řádu žádáme, abychom okamžitě tuto zprávu zpravo, eh, mm, zpracovali. Děkuji mnohokrát. Eh, toto je skutečně cílem mnoha výboru. Tady nešlo o to odmítnout toto rozhodnutí, ale jenom to odložit. Je to tedy zpráva z vlastní iniciativy týkající se fungování procedimiento orientado... Evropského zatykače a jeho a, rozho- a posílení tohoto rozhodnutí, po případě jeho modifikace, ale rozhodnutí koordinátoru, eh, které bylo schválené, eh, se domluvila na odložení této zprávy a sice tak, že EKR namítá protestuje proti tomuto rozhodnutí a žádá o tom hlasování, tak vám navrhuji, aby ty poznámky, které jste dostali k posouzení, eh, byly schváleny až na tento bod, kdy předložíme k hlasování tento rozhodnutí o odložení na příští procedurální období, eh, kdybychom to mohli předložit celé naší, celé skupině a celému výboru. A to bude na příštím zasedání výboru Libé, eh, které se bude konat 16. září ve Štrasburku. Vyslechneme si v tomto mimořádném bodu pořadu jednání zprávu pana komisaře, bývalého komisaře pro vnitro Avramopulose a 16. září ve Štrasburku v pondělí tedy hmm, bychom na tomto zasedání mohli přidat bod na pořad jednání, kde bychom hlasovali o této otázce, až budou všichni členové přítomní. Proto jinak tento bod pořadu jednání bych odložil na 16. No, ale výbor byl ustaven. To znamená, že bychom přece mohli volit i teď. Vždyť dnes máme také regulérní schůzi výboru. A my, ale protože tady nedorazili všichni členové výboru, tak to neznamená, že bychom neměli hlasovat. Mm, nevidím tady důvod, proč bychom nemohli hlasovat už teď. No, Každé hlasování musí být oznámeno v dostatečném předstihu, aby se členové výboru mohli připravit a aby také přišli na to zasedání a nebo zaslali své náhradníky, abychom efektivně hlasovali. Děkuji vám. A teď zbytek těch nominací tedy byl schválen a budeme pokračovat v našem jednání. A teď máme na pořadu jednání prezentaci výroční zprávy dva, za rok 2018 týkající se uskutečňování základní, tedy úmluvy základních práv a mm, tato úmluva byla, roz, byla schválena v roce 2009 eh, dle příslušných článků ve smlouvách Evropské unie. A tato úmluva se stala skutečně základním prvkem v legálních případech a také pro nálezy Evropského mm, soudu které vydává. A tato umluva zavazuje všechny členské státy, samozřejmě evropské instituce, když se jedná o prosazování nebo implementování, eh, musí být aktivní. A je tady něco, eh, co bychom měli oslavovat. Je to tedy něco, eh, co bychom měli u příležitosti tohoto desetiletého výročí zdůraznit a proto si vyslechneme zprávy Barbary Nolanové, která je vedoucí oddělení DG Just Evropské komise a hned potom si vyslechneme prezentaci Michaela O'Flahertyho. Eh, velice srdečně ho vítáme, protože on je ředitelem agentury pro základní práva, která má sídlo ve Vídni. A teď tedy hned začneme s prezentací paní Barbary Nolanové. Chápu, že jistě po mnoho institucí mm, bude také organizovat různé panely a diskuse, které se budou snažit o hodnocení Eh, uplatňování eh, této mm, úmluvy o lidských právech a někteří z nás se budou účastnit těchto diskusích v následujících týdnech. Ale myslím si, že to je tak významná událost, že bychom si ji měli připomínat, neboť Evropská umluva základních práv eh, byla nesmírně důležitá pro evropský proces a konzolidaci eh, péče o evropské občany. Barbara má slovo, prosím. Eh, eh, Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Dobré ráno všem a všem novým poslancům parlamentu, i těm, které už znám z minulosti. Jak někteří z vás možná ví, tak po vstupu listiny základních práv v platnost před deseti lety komise přijala strategii ohledně této charty, ve které se mimo jiné zavazuje k tomu, že bude každoročně předkládat zprávu o uplatňování listiny evropskými institucemi a členskými státy. Takže devátá zpráva za rok 2018 byla přijata letos v červnu a se stává v podstatě z takových krátkých eh, sdělení, z krátkých dokumentů a z mnohem delšího pracovního dokumentu. Ta zpráva vlastně skýtá přehled toho, jak byla listina uplatňována v roce 18, 2018. Proč 2018? Samozřejmě proto, že musíme počkat, až rok uběhne, abychom ten rok vyhodnotili. Proto je to rok 2018, přestože už jsme v roce 2019. Letos je významný rok, protože slavíme desáté výročí vstupu listiny v platnost. A jak zjistíte, tak ta zpráva má takový trochu výroční charakter. Je tam sekce, která se zabývá také výsledky eurobarometru, ohledně povědomí o této listině. To jsme provedli v červnu a bylo to poněkud zklamání, k tomu se ale ještě vrátím. Když se podíváme na těch deset let, tak zjistíme, že kultura základních práv se v Evropské unii postupně rozvíjí. Jako každý rok zpráva popisuje evropské iniciativy, které přímo podporují základní práva a v oblastech, kde oblasti, kde byla základní práva mainstreamována tak, jak to žádá strategie komise. Zpráva za rok 2018 se soustředí zejména e, na nový fond spravedlnosti, práv a hodnot, který mimo jiné poskytuje další podporu obráncům práv a organizacím občanské společnosti, kteří aktivně působí v oblasti základních práv. Pak je to iniciativa pro whistleblowery, o které mnozí z vás vědí a doufáme, že ta vstoupí v platnost v průběhu letošního roku. Potom volební balíček, ten byl předložen před evropskými volbami a kolokvium o demokracii, které proběhlo na konci loňského roku pod vedením místopředsedy Timmermanse. Zdůrazňuje se tu také potřeba e, bojovat proti nenávistným projevům na e, internetu a podporovat integraci Romů. Takže v první části bych chtěla uh, uvést takový přehled těch iniciativ a mainstreamingu základních práv. Když se podíváme na tu předchozí zprávu, tak zjistíme, že evropské strategie a legislativa na podporu základních práv se poměrně značně vyvinuly. Máme iniciativy o ochraně osobních údajů, o právech obětí, o procesních zárukách a spravedlivém soudním procesu, o rovnováze pracovního a soukromého života a o sociálním pilíře. Potom, pokud jde o iniciativy, které se pouze nepřímo týkají základních práv, tak tady eh, vidíme určité zlepšení v komisi Eh, můj tým poskytuje pokyny a školení kolegům z ostatních generálních ředitelství, aby byli schopni vyhodnotit, zda jejich iniciativy splňují listinu základních práv. A čím dál více zjišťujeme, že tito kolegové si vyvíjejí správné reflexy, což potom usnadňuje práci našemu oddělení, když kontrolujeme, zda všechny návrhy iniciativ splňují požadavky. Tento screening je velice důležitý během legislativního procesu, protože je to ještě před, se, před tím, než se naše návrhy dostanou k vám. A až se dostanou k vám, tak samozřejmě i vy, výbor Libe, máte velice důležitou roli a musíte znovu zkontrolovat kontrolovat, jestli jsme odvedli práci v pořádku. A můžete potom vyslovit názor na to, zda jakákoliv legislativa splňuje požadavky základních práv. Takže je to takový princip čtyř očí, které kontrolují, zda a jak jsou základní práva eh, dodržována. Váš výbor také přispívá ke kultuře základních práv v institucích Evropské unie prostřednictvím eh, výroční zprávy o stavu základních práv v Evropské unii a prostřednictvím různých legislativních zpráv i zpráv z vlastní iniciativy, ústních otázek a tak dále jak monitorujeme situaci v členských státech. Komise plní svou funkci strážkyně smluv a listina musí být plně respektována členskými státy při implementaci evropského práva. To je zcela klíčová eh, záležitost. Listina může platit pro členské státy pouze, když implementují evropské právo. Komise monitoruje situaci v terénu a zahajuje řízení pro porušení předpisů v případech, kdy zjišťujeme, že eh, listina dodržována není. Patrně vám to nemusím připomínat, ale myslím si, že by bylo dobré eh, čistě formálně prohlásit, že jsme zahájili už několik řízení z důvodu porušování hodnot eh, proti Maďarsku, zejména kvůli situaci organizací občanské společnosti, akademických a kvůli akademickým svobodám a kvůli právu na azyl a poskytování pomoci žadatelům o azyl. Většina těchto řízení eh, momentálně probíhá u Evropského soudního dvora a letos v létě komise také zaslala Maďarsku formální oznámení ohledně neposkytování potravin eh, občanům, eh, pardon, osobám, které čekají na návrat a které jsou zadržovány v maďarských transitních zónách na hranici se Srbskem. Komise také zahájila řízení proti Polsku kvůli zákonu o nejvyšším soudu, zákonu o řádných soudech a kvůli novému disciplinárnímu režimu soudců. Druhé z těchto řízení stále ještě probíhá a rozsudek se očekává letos na podzim u Evropského soudního dvora. Pokud jde o jurisprudenci, zpráva ukazuje, že Evropský soudní dvůr eh, se čím dál více odkazuje na listinu základních práv ve svých rozsudcích. Takže listina základních práv eh, získává na významu, Evropský soudní dvůr se na ní čím dál více odvolává ve svých rozsudcích. Například když se na to podíváme z hlediska čísel, tak 356 případů eh, bylo za rok 2018, ale přitom pouze 27 v roce 2010. Eh, takže je třeba si uvědomit, že ta listina je poměrně novým nástrojem na poli základních práv a nějakou dobu trvá, než vejde ve známost a než eh, ji začnou používat různí klíčoví aktéři, kteří ji používat mohou. Vidíme ale, že je to na dobré cestě. Právě tak vnitrostátní soudy čím dál více žádají Evropský soudní dvůr o nějaké pokyny. V roce 2018 bylo 84 předběžných otázek, ale pouze 19 v roce 2010. A tabulky se všemi těmito čísly jsou v té zprávě, tam je můžete najít. Fakt, že politici i soudci čím dál více listinu používají, je zásadní. Jak říkám, listina základních práv je nejefektivnější a má největší dopad na reálné životy lidí, když celý řetězec vymáhání práva a zákonů ji uplatňuje a používá. A teď se dostávám k povědomí a informovanosti a o tom průzkumu, který jsme provedli. Bohužel listina není využívána na svůj plný potenciál a povědomí mezi občany o ní je nízké. A já si myslím, že na tom musíme zapracovat společně a pokusit se to nějak vyřešit. Evropská agentura pro základní práva z níž je tady kolega Michael, který bude hovořit za chvíli, vydala zprávu, která upozorňuje na absenci národních politik, které by podporovaly informovanost a implementaci o listině. Ten eurobarometr, který jsme provedli v letošním roce, ukazuje, že přestože se situace mírně zlepšila od roku 2012, tak jenom čtyři z deseti občanů někdy slyšeli o listině základních práv. A pouze jeden z deseti ví, co to je. Šest z deseti respondentů by rádo mělo více informací o listině základních práv a o tom, kam se obrátit, jestliže jejich práva jsou porušována. Takže před námi je spousta práce na tom, abychom nějak zvýšili povědomí o listině základních práv, zejména na národní úrovni. Máme tedy společnou odpovědnost za to, abychom informovali o listině. Ta může efektivně přinášet výsledky v životech lidí pouze, když ti to budou vědět, jaká mají práva, kam se mají obrátit, když jsou práva porušována, ale musí to být provedeno opatrně také tak, protože Ono to neplatí ve všech okol, za všech okolností, jak jsem říkala už předtím. A neměli bychom budit příliš na očekávání, například, že listina základních práv je univerzální lék na všechny problémy, protože bohužel ona má svoje omezení a já vím, že vy jako poslanci Evropského parlamentu ta omezení velice dobře znáte. Takže společnosti zabývající se občanskými právy a obránci občanských práv, to jsou pro nás klíčoví aktéři, kteří by nám měli pomáhat šířit informovanost, zejména eh, instituce eh, pro lidská práva a podobné orgány. Eh, to též platí pro soudce, právníky a policejní orgány. I to by měly být hlavní cíle školení o listině základních práv. Už nyní můžeme školit soudce a právníky, ale ještě více možností budeme mít na základě nového fondu. Díky němuž budeme moci zintenzivnit školení. Organizace občanské, občanské společnosti, právníci, eh, by také měli být eh, klíčoví aktéři, protože ti se pohybují blízko občanům a mohou vysvětlovat podstatu jednotlivých práv. A je potřeba také podporovat nástroje jako e-justice, tam jsou informace o tom, kdy listina platí a kdy ne. Takže závěrem, lepší využívání a lepší informovanost o listině základních práv bude klíčovým tématem eh, akce kterou pořádá FRA společně s finským předsednictvím 12. listopadu tady v Bruselu. Bude to příležitost oslavit 10 let listiny základních práv jakožto právně závazného nástroje a bude to příležitost zamyslet se nad tím, jak pomoci celému řetězci vymáhání práva, zejména národním orgánům a obrancům občanských práv, jak jim pomůžeme využít tuto listinu na její plný potenciál. Já eh, se těším na tuto konferenci a na to, až budeme rekapitulovat její výsledky. Děkuji vám. Děkuji paní Naulen z generálního ředitelství pro spravedlnost. Já se omlouvám, že musíme připomínat eh, časová omezení. Zkrátka to jsou pokyny našeho výboru. Eh, ti, kteří byli eh, nově zvoleni, určitě brzy zjistí, že toto je výbor, který má nejvíce práce v tomto parlamentu a Často jsou naše schůze velice nabité. komisař eh, King má přijít v 9.45 a je zde hodně eh, lidí na seznamu řečníků, takže bych chtěl poprosit všechny, aby dodrželi časový limit. Eh, Michael O'Flaherty bude mít také 10 minut na svoji prezentaci. My jsme vyslechli celou řadu agentur. Nyní máme a agenturu pro základní práva. Nejenom, že tuto agenturu známe, ale velice si vážíme zpráv, které vydává. A protože dohlíží na diskriminaci a na ohrožování rovných práv v EU. Takže předám slovo Michaelu O'Flahertymu. Prosím, omezte se ve své prezentaci na 10 minut, aby se eh, poslanci dostali také ke slovu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pochopil jsem varování. Jsem velice rád, že mohu být zde v tomto výboru. Vážení poslance, eh, poslanci, agentura pravidelně představuje vaši, naši eh, zprávu a tato zpráva letos je skutečně nabitá obsahem, který je relevantní pro vaši práci. Je to jedinečné, že tato zpráva eh, je v podstatě eh, vypracována řídicí radou. A ta zpráva, za, kterou vydá, vydáváme v roce 2012, 2019, eh, se samozřejmě dívá na rok 2018. Já se podívám na některé věci, pokud jde o obsah. Eh, my jsme identifikovali pět komunit, které jsou ohrožené v EU a také eh, pět iniciativ. Takže ohrožené skupiny, židé. My jsme v roce 2018 vydali statistiky, které ukazují, že v Evropě máme skutečně velký problém s antisemitismem nacismem. Máme situaci, kde velký počet židů uvažuje nad tím, že odejde z Evropy, protože je zde vážný problém s antisemitismem. Čísla jsou skutečně šokující a jsme velice rádi, že se objevují různé iniciativy napříč institucemi z komise i z parlamentu v reakci na tento závažný problém. Druhá ohrožená skupina muslimové především migranti muslinové, muslimové. Zde vidíme velký problém s nenávistí vůči této skupině a s diskriminací. A ta situace je skutečně znepokojivá, máme údaje z našich průzkumů. A na základě požadavku z komise jsme vytvořili databázy incidentů útoků na muslimy a, a toto databázy neustále aktualizujeme. Třetí skupina, Romové, největší minorita, největší menšina v EU, 6 milionů lidí. Známe šokující údaje týkající se marginalizace, chudoby a dalších problémů. Situace Romů a ochrana jejich eh, práv eh, musí být eh, hlavní prioritou naší agentury. A v roce 2018 jsme sbírali nejenom socioekonomické údaje o, o Romech, ale také jsme sbírali údaje týkající se a, proti romo, romským tenden, proti romských tendencí. A další skupina migranti. Migranti jsou nadále eh, důležitou skupinou, kterou agentura sleduje. Asi vám nemusím říkat mnoho o situaci migrantů. V roce 2018 a na začátku roku 2019 hlavní obavu, kterou jsme eh, měli, byla situace ve Středomoří a především to, že se tam migranti topí v moři. V roce 2018 to bylo 6 lidí denně a podobná čísla pokračovala eh, také v do nedávné eh, doby. Ve v roce 2018 došlo také ke kriminalizaci eh, záchranných snah. A poslední skupina, to je obecná posula populace, to jsme my. V roce 2018 jsme se stali mnohem více vědomi toho, že naše soukromí je podkopáváno v kontextu digitalizace našich životů. Z tohoto důvodu jsme se v roce 2018 eh, soustředili na ochranu osobních údajů, eh, pokud jde o fungování internetu. Takže to eh, bylo v podstatě pět skupin lidí, které byly ohroženy v roce 2018 a nedošlo ke změnám v roce 2019. Ale nemáme zde jenom negativní příběhy. Máme zde také eh, pět pozitivních eh, oblastí, které naznačovaly v roce 2018 určitou naději. V roce 2018 eh, došlo ke schválení různých politik a zákonů, které jdou proti problémům, které bojují proti současným problémům. Samozřejmě důležitou oblastí bylo GDPR. V souvislosti s tím jsme vydali takovou příručku, která pomáhá lidem interpretovat tuto legislativu. Dále došlo k rozvinutí Evropského pilíře sociálních práv a byli jsme také svědky toho, že celá řada různých zákonů, že legislativa byla posílena z pohledu ochrany základních práv. Často ta legislativa vycházela také z našich analýz, například nařízení ETIAS nebo revize mandátu některých agentur, které mají co dělat s lidskými právy. A další oblast, kde jsme viděli určité pozitivní e, znaky, je, že v roce 2018 jsme byli schopni identifikovat dobrou praxi na národní úrovni. Některé země dělají některé věci skutečně správně a my musíme lépe zajistit výměnu dobré praxe. Ve zprávě identifikujeme 13 příkladů dobré praxe na národní úrovni. Abych uvedl příklady. V roce 2018 jsme vydali zprávu týkající se dobré praxe v oblasti deinstitucionalizace lidí s postižením. A ta analýza se zabývala různými dobrými příklady z jednotlivých členských států. A další eh, pozitivní oblastí v roce 2018 eh, bylo to, že lidé se, že jsme se Eh, soustředili nejenom na eh, zneužívání lidských práv, ale také na boj proti nim. Například eh, komise vydala důležitá doporučení na posílení orgánů pro zajišťování rovnosti v naší společnosti. V roce 2018 eh, také došlo eh, k dalšímu posílení občanské společnosti. Občanská společnost je pod tlakem eh, v celé řadě ehm, zemí a potřebuje větší podporu ze, stranu, ze strany institucí. A velice dobrým příkladem byly také iniciativy mimo jiné z Evropského parlamentu na posílení právního státu a nyní další pozitivní oblast eh, z roku 2018, to je eh, čtvrtá oblast eh, z pěti. A pozornost vůči listině. A Barbara už hovořila o listině, ale já bych doplnil jenom takovou osobní myšlenku. Mně až tolik nepokuje to, že lidé to až tolik neznají. Je to jako kdybychom byli zpět v roce 1958, když byla podepsána um, umluva uh, o lidských právech uh, OSN. Tehdy o ní také nikdo nevěděl. A já si myslím, že to je přirozené, že ta, to povědomí se šíří postupně a letos musíme um, se snažit říš, uh, šířit povědomí o této listině, a také rozvíjet nástroje pro aplikaci této listině listiny. Zároveň um, připravujeme tu událost v listopadu a také podporujeme nebo vyzýváme Libe, aby eh, v tomto roce ještě přišli s dalšími iniciativami pro zvýšení povědomí listiny. A poslední oblast, pozitivní oblast eh, v roce 2018 eh, byla to, že se konečně věnovalo více pozornosti světovým eh, cílům udržitelnosti. A trvalo to dlouho, než eh, se nám podařilo poukázat na to, že toto je skutečně eh, domácí záležitost, nejenom externí záležitost. A myslím si, že bylo učiněno hodně v tom, aby základní práva se více zohledňovala při řešení současných výzev. A tematická kapitola eh, naší zprávy se soustředí eh, právě mimo jiné také na podporu eh, globálních cílů udržitelnosti v EU. Rok 2018 byl tvrdý rok, nicméně byl to také rok, kdy jsme viděli určité nové zárodky naděje, které nám mohou v budoucnu pomoci řešit důležité výzvy. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, děkuji mnohokrát za tuto vynikající prezentaci a za to, že jste dodržel čas. Je zcela zjevné, že pan komisař King bude muset chvilku počkat, ale prosím, nenechme ho čekat příliš dlouho. Je to výraz také určité vstřícnosti a slušnosti. Protože jsme dostali tady velký seznam řečníků, 15 členů výboru požádalo o slovo. Takže buďte tak laskavi, moc vás o to prosím, dodržujte váš řečnický čas tak, aby každý z panelistů měl pět minut na reakce. Já si myslím, že nejsnadnější by bylo, eh, když udělím slovo několika z vás a těm, na které se nedostane, vás požádám, abyste eh, písemně <coughs> své otázky formulovali. Ale já se samozřejmě snažím, abyste se dostali ke slovu všichni. Bude to schudné, když budete dodržovat váš časový limit. Nemám tady žádný pořád, žádný tedy mm, postup jako asimilovatel, tak nejprve dostane slovo paní Sipl na minutu a buďte tak moc, buďte tak hodná a pak snad Sophie Invel. Takže Prosím, udělat, zvládnete-li to za minutu, dostanou se ke slovu i další. Děkuji vám mnohokrát. Já se pokusím být stručná po veškerých diskusích, které jsme vedli o základních právech a jejich ohrožování v Evropské unii. Bych se ráda soustředila na jednu oblast, a to je digitalizace a umělá inteligence, eh, které hrají stále větší roli. Existují nějaké konkrétní myšlenky, jak na komisi, tak na, v agentuře, jak zabezpečit že v této oblasti základní práva jdou, jsou chráněna, protože abych zmínila jenom příklad, vidíme například, že rozeznávání tváří se nevyžuje, nevyužívá pouze v oblasti prosazování a vymáhání práva, ale i jinde. Děkuji, paní Invert. Děkuji. Nemyslím si, že to mohu zvládnout takhle stručně a krátce. Myslím si, že problémem je, protože dostáváme tyto výroční zprávy, že Evropská unie je vybavená zcela zásadními grémy, je vybavená právy, umluvami a tak dále, čili legálně máme ten nejlepší systém na světě, ale problém je vymáhání práva implementace a to je slabé a to je politický problém protože je to komise, která by měla vymáhat právo. Ale komise eh, se prostě bojí členských států. Musíme vidět, jak nezávislá a odvážná bude nová komise. Ale zatím tedy si od toho moc neslibuji, podle toho, co jsem doposud viděla. Eh, komise velice často opouští tedy mm, vymáhání práva a přenechává to obče, jenom občanům a e, ti, když to vymáhají individuálně, tak to trvá strašně e, dlouho. A když se podíváme na rozpočet, tak od e, položky tomu určené bývají takzvaně zabíjeny komisí. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, také děkuji oběma řečníkům za jejich dobré prezentace. Já se chci zeptat paní Nolanové. Eh, vidíte, kde by bylo třeba zlepšit transparentnost a eh, jak dodržování charty či listiny je hodnoceno v, hodnoce, ve zprávách o hodnocení dopadu. Souhlasím s paní Invert, že konkrétní implementace tady existuje ještě spousta problémů a řídíte tady, eh, jak vidíte, způsoby pro eventuální konkrétní hlavní směry a vodítka pro členské státy, jak uplatňovat listinu, zejména na článek 24, eh, nejlepší zájem dítěte by měl být prioritou a bylo to eh, interpretováno různými způsoby. A další otázka moje externí aplikace, čili mimo území. Eh, pan O'Flaherty už se zmínil o záchranných operacích a také řada, oper, řada agentur operuje mimo území EU. Jak je toto monitorováno? Zda tito operují v souladu s listinou? Děkuji, pane předsedo, pane komisař. I pan komisař bude muset tady čekat, ale v posledních třech letech tady mm, docházelo k volbám, kde se měnila mezinárodní politika, ehm, například Brexit, volby prezidentů, evropské volby a teď tady máme internet, který samozřejmě naprosto zaměnil volební kampaně. Došlo k opravdové revoluci. Eh, změnily se organizace, eh, účast, eh, nástroje komunikační, média. Tady prostě vše se odhrává v digitálním kontextu a to samozřejmě ovlivňuje výsledky voleb komise eh, lecos udělala, ale tady teď dochází k pokusu podívat se na to, jak tyto dezinformační kampaně probíhají, ale přitom nepoškodit demokratický charakter. V ve virtuálním prostoru v internetu. Jak chce komise zabezpečit, že boj proti desinformaci eh, nepovede eh, k tomu, že by se to stalo nástrojem cenzury? protože tady se jedná o demokracii. Rád bych připomněl, že pan komisař King dorazí za několik minut. Ještě tady není, eh, protože to je bod číslo dvě našeho pořadu jednání. Um, uh, um, uh, Mrs. Jaroka, you got the floor for one minute. Tím další na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Já bych ráda pozdvihla svůj hlas, zejména pro práva dětí. Děkuji mnohokrát za vaší prezentaci, ale v době, kdy tady sedíme v celé Evropě, v getech, jsou stovky, tisíce dětí, které nejsou, nemohou chodit do školy. Hmm, já jsem distribuovala eh, takové hmm, důvěrné video pro vás, abych vám ukázala, eh, jak práva dítěte hmm, se prosazují, když se jedná o evropskou legislativu. Eh, Členské státy vůbec nedodržují právo, neexistuje dobré monitorování této situace. A toto jsou děti budoucnosti mm, eh, a ekonomicky Eh, je to také špatné rozhodnutí, ale my tady hovoříme o lidská práva a o bodu 24 listiny hovořící o právech dítěte, ale tyto děti dnes Evropy, vy jste hovořil o 6 milionech Romů, ale já si myslím, že tu máme minimálně 6 milionů Romů a 100 tisíce dalších, kteří nejsou jaksi čistě romského původu, ale jsou to tisíce dětí, eh, které musí žít bez jakýchkoliv sanitárních podmínek, bez možnosti chodit do školy, ehm, čili ne, nepoužívají základní lidská práva. Paní Sanders. Mm, slyšeli jsme tady řečníky hovořící o ochraně aktivistů a o posílení role občanské společnosti. Ráda bych hovořila o situaci ve Středozemním moři a jakým způsobem se penalizuje humanitární pomoc, které poskytují nevládní organizace bude existovat eh, tedy, nebo je proces pro porušení předpisů před soudem, ale neviděla jsem žádnou aktivní roli ze strany komise, aby se, eh, aby již nedocházelo k tomu, eh, co se udávalo v posledních měsících ve středozemní moři a legislativní pokrok, kterému došlo v Itálii, nebo spíše postup, který se snaží trestat tuto pomoc nevládních organizací eh, při zachraňování osob, které eh, se topí v středozemním moři. Já bych tedy ráda věděla, eh, jaká opatření učiní komise v tomto ohledu. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl vznést stejnou otázku, eh, kterou právě řekla Isabel Santos. A chtěl bych se zeptat Barbary Nolan. Vy jste řekla, že skutečně se zahájily určité akce v případě Maďarska a jiných členských států, ale konkrétně došlo k jasnému porušení článku 18 listiny, co se týká práva na azyl případě uzavření přístavů v Itálii až do dneška. Až do dneška, když jsme si přečetli zprávy a stejně případ na Maltě. Jaké akce eh, komise zahájila, co se týče tohoto jasného porušování práva na azyl a eh, chování, které je jasně protiprávní a které je naprosto proti duchu smluv a i z vlastní perspektivy toho, co se týče dodržování zásad jednotného trhu. A teď je pana Oflachertyho bych se rád zeptal, jestli má může říct něco k tématu vzdělávání eh, v oblasti lidských práv. Děkuji paní Vysele. Ne? Není tady? Děkuji, pane předsedo. Pane řediteli, během volební kampaně jsem měl potíže při odpovídání na otázky občanů týkající se základních práv, ale eh, otázky přicházející od těch menšin, nezávisle na tom, eh, že tady máme eh, menšiny vědí, že existuje listina základních práv, ale jsou ehm, velice znepokojeni tím, že se dostatečně neprosazuje. Co chcete dělat pro ně v budoucnosti? A moje druhá otázka. Agentura pro základní práva plánuje v blízké budoucnosti eh, pro vypracování určitých standardů a doporučení, eh, co se týče ochrany tradičních menšin v Evropské unie. Hm, děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Půrek. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, děkuji mnohokrát za vaše prezentace. Jak všichni víme, eh, než mm, vstoupila v platnost před deseti lety listina základních tvár, byl podepsan takzvaný britský protokol a Polsko ho nepodepsalo. To v zásadě se praví, že ne všechno, co je zakotveno v listině, platí pro polské a britské občany. V Polsku to byla záležitost právního systému právní stát měl bezpečnostní doložky pro občany. A moje otázka je, agentura nebo komise analyzovaly dopad toho, jaký dopad měl tento protokol na základní práva v Evropské unii? Děkuji mnohokrát. Vidíme, že pan komisař King již je v místnosti, takže velice si vážíme jeho trpělivosti, že je ochoten ještě několik minut počkat, abychom mohli pokračovat v tomto bodu jednání. Paní Alsavány, prosím, minuta. Já budu hovořit švédsky. Moc krát děkuji za eh, tyto velice eh, informativní projevy. Eh, já, jsem, já patřím do třech z těch pěti zranitelných skupin. Já jsem muslimka, imigrantka a žena Proti muslimům se všude v Evropě šíří zášť. Zkoumáte také zvlášť situaci žen a dětí z těchto zranitelných skupin a pokud ano, jaké máte výsledky? Mohli byste eh, trošku zaběhnout více do tohoto tématu? A moje druhá otázka se týká jednoho z těch pozitivních trendů, eh, který, o kterém jste se zmínil, a sice lidi se sníženou funkčností. Eh, jak můžeme pomoci eh, tomu, aby byla protlačena radou disk, diskrimi, směrnice o antidiskriminaci, protože tam není možné dosáhnout jednomyslnosti. Takže jaká by byla vaše strategie? Děkuji. Paní Dobrev, já budu mluvit maďarsky. Děkuji vám, pane předsedo. Charta základních práv Evropské unie zakotvuje různé hodnosti, například nezávislost justice, stejný plat za stejnou práci a tak dále. To jsou univerzální hodnoty. Každý politik, který říká, že tyto společné hodnoty mohou být omezeny nějakými národními tradicemi, takový politik lže. Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že s pomocí právních předpisů mohou často být různá základní práva omezena nebo zrušena. To se týká především Maďarska. je to zkrátka určitá moc, která staví vlastní předpisy nad tato práva. Děkuji mnohokrát za to, že jste nám představili, jak je eh, aplikována lidská pra, eh, listina základních práv Evropské unie. Já bych tady měla jenom otázku a to platí i pro budoucí diskusy k této otázce. Rada bych věděla, eh, zda lze zvážit také následující a sice zda u listiny základních práv by se zavedlo právo na potírání nenávistných projevů a desinformací. Děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat našim hostům za jejich prezentaci a chtěla bych něco říci k právům dítěte, eh, protože i oni mají eh, základní práva, ale nemohou je aktivovat na základě eh, jejich věku. Máme tady velkou chudobu dětí, problém hlavně mezi dětmi migrantů práva dětí, která jsou porušována obchodníky, převaděči s lidmi a jejich přístup ke spravedlnosti je obtížný. My jsme schválili směrnici týkající se eh, z mm, obrany práv dítěte, ale já bych se rada zeptala obou hostů, v jakém smyslu aplikace charty také přeskoumávala dodržování práv dětí. A eh, pakliže jste tak činili. Eh, můžete nám říct, zda jsou opravdu chráněna práva dětí na základě zkušenosti, které jste učinili? Další řečník, bohužel bez mikrofonu. Mikrofon, prosím. Prosím. Ano, dvě otázky na pana Oflegartyho. Eh, všichni, eh, všichni židové, kteří byli zavražděni v tomto století nedávno před týdnem, eh, se jsme se dočetli ve Frankfurtu Rundschau, byli zavražděni muslimy. Existuje nějaké zkoumání, zda zvýšení pro následování nebo kriminalizace židů je podloženo také přibývajícími muslimskými migranty v Evropě? a za druhé diskriminace migrantů, eh, kteří se topí ve středozemním moři. Já se ptám, co to má co dočiní s diskriminací, mm, eh, když třeba někdo eh, umře v autě, tak je to nehoda a žádná diskriminace. Čili co platí, co je platná nějaká studie, která tak lehkovážně nakládá s pojmem diskriminace. Děkuji. Jak vidíte, Máme tady eh, celou řadu otázek Eh, takže vás moc prosím, abyste se velice snažili o to reagovat co možná nejstručněji, tak čtyři minuty každý z vás, aby pan komisař King nemusel čekat příliš dlouho. A, eh, máme ještě velký program nabitý, takže nejprve paní Nolan, děkuji mnohokrát velice rychle otázky týkající se digitalizace a umělé inteligence. Eh, vidíte, že zvolený předseda Evropské, zvolená předsedkyně Evropské komise oznámila, že během prvních 100 dnů svého mandátu chce zahájit legislativní iniciativu týkající se, legisla, týkající se umělé inteligence. Eh, DG Connect z toho účastní, tedy vypracování tohoto legislativního návrhu, budeme velice usilovně pracovat na tom také s ohledu na dodržování lidských práv, protože umělá inteligence se velice týká lidských práv a proto i my se budeme podílet na vypracování tohoto legislativního dokumentu, který by se měl stát závazným ve světě, protože umělá inteligence v této době zatím není vázána žádnými eh, zákony paní Intveld, my nejsme tady proto, abychom eh, vymáhali právo. Já jsem vám řekla veškeré postupy, které jsme zahájili pro porušování předpisů, zejména v Maďarsku a v Polsku které běží v současné době, jsme aktivní. V tomto případě jsou to velice složité záležitosti, vyžadují hluboké analýzy, Mm, ale děláme to, co dělat máme eh, v, titulu mm, strážců smluv a kdekoliv je nezbytné, tak konáme. Eh, měli jsme určité bilaterální výměny v tomto ohledu. Komise v současné době aktivně implementuje, implementuje také příslušný fond. Myslím si, že bychom měli vytvářet kapacity eh, pro občanské společnosti, aby byly eh, schopny eh, také konat. A to je vlastně také účelem toho fondu. Jistě pochopíte, eh, že se to používá také pro řešení sporu, ale jistě pochopíte, že mm, poplatky za advokáty budou také velmi drahé a proto je třeba, aby nevládní organizace potom provozovaly sami to vyřizování sporu. A paní Juroka, kterou znám eh, ze, své, ze svého minulého působení, co se týče ochrany práv Romů se zmínila o právech eh, dětí. My máme tým, který se zaobírá ochranou dětí. Eh, to je samozřejmě velice významná oblast a je to část jenom listiny základních práv mm, to je zobrazeno také ve zveřejněných dopisech předsedkyně komise v, to, v, těmto tý, v tomto týdnu, kde také oznamuje novou strategii v této oblasti, kde chceme úzce spolupracovat s parlamentem na posílení ochrany práv dětí myslím si, že teď přenechám tady slovo kolegovi. Děkuji mnohokrát za vaši stručnost. Pane řediteli, my známe vaše závazky a vždycky Eh, se snažíte pracovat eh, dál. A samozřejmě ty otázky, na které nestačíte teď zareagovat, na ty můžete potom ještě reagovat písemně, abychom nenechali dlouho čekat, pane komisaře. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče digitalizace umělé inteligence, tady bych rád vás ujistil, že je to priorita naší agentury. My jsme hodně investovali do zmapovávání situace týkající se lidských práv v této oblasti. V současné době děláme dvě dvě věci. Za prvé zmapování relevantnosti dopadu umělé inteligence na lidská práva, protože internet věcí, eh, abych eh, musíme se podívat, jak skutečně vypadá realita. Co se týče rea- našeho reagování na tuto situaci během tří týdnů, zveřejníme zprávu týkající se rozeznání tváří a jejího používání. A potom, co se týče umělé inteligence, eh, co se týče eh, vymáhání eh, práva my také potřebujeme spolupráce členských států, aby oni byli aktivnější ve vymáhání dodržování lidských práv. Například nevidíme dostatek pro následování nenávisti nebo zločinu z nenávisti. Co se týče dětí, Barbara Nolan tady hovořila o tom, že Agentura lidská práv pro lidská práva by měla dbát na dodržování práv dítěte a my se skutečně o to zasazujeme, například v kontextu migrace. Eh, my se prioritně soustředíme na situaci dětí a to se týká také toho, co řekla paní Kniče. V následujících týdnech do dvou týdnů chceme zveřejnit zprávu týkající se navracení nezletilých dětí do třetích států. Eh, tady jsou specifické záležitosti, které s tím souvisejí. Je to opravdu tvrdá práce. Co se týče situace ve středozemní moři, paní Santoš se zmínila o této záležitosti stejně tak jako další řečník. To je prostě záležitost práva, námořního práva a mezinárodního práva, to znamená závazná aplikace členských států eh, pro záchranu lidí, kteří se dostanou do potíží na moři. A co se týče zákazu lodí, k tomu došlo v roce 2018 ve Středozemním moři a my se domníváme, že v tom období, na které jsme se dívali, jsme nenašli ani jedno jedinou zákaz, jediný zákaz, který by vedl tedy potom k soudnímu procesu. Čili jak to souvisí s vymáháním a práva, trestního práva v rámci stíhání pro porušení práva. Máme tady málo času, ale teď bych rád řekl k tomu, co tady ještě zaznělo, že musíme samozřejmě investovat do vzdělávání pro lidská práva. Potřebujeme také změnit Eh, vědomí naší společnosti a její postoj k otázce lidských práv a především práv dětí. Pan Vinčili se ptal na eh, etnické eh, menšiny, ano, existuje tady veliká součást naší práce v, v tomto ohledu, protože těchto menšin je také hodně. E, neděláme všechno jenom v současnosti, ale dostáváme od vás také velice často žádost, abychom vykonali ten nebo onen e, úkol a my se snažíme na všechny tyto vaše žádosti realovat. A co se týče polsko-britského protokolu a listiny, děkuji vám za tuto otázku. Paní Salavy, já už jsem začal vlastně odpovídat na vaši otázku s ohledem na to, jak se soustředíme na děti v kontextu menšin, migrantů a celé řady dalších skupin, ale také žen. Mm, eh, prostě všechno, co děláme, vidíme, že je tady relevantní otázka žen a proto eh, velice dbáme na to, abychom sbírali zkušenosti migra- žen, migrantek a také žen v romských komunitách, eh, které patří k těm nejzranitelnější skupinám a my na to musíme stále poukazovat. Žda hodnoty mohou být omezovány národními tradicemi, s tím mohu souhlasit. My jsme tady hovořili o univerzálních hodnotách, ne o evropských křesťanských hodnotách, o univerzálních hodnotách, které jsou založeny na Všeobecné listině základních práv OSN. paní Adamovič se ptala, zda bychom neměli mít nějaký zákon pro postihování nenávistných projevů. To máme, vždyť je to zakotveno v, pri, eh, v primárním evropském právu, ale musíme brát vážněji vymáhání tohoto práva. A poslední ban, bod panu Fastovi cituji, eh, židi vraždění muslimy. My nemáme žádné důkazy, že by tady byla nějaká eh, specifická situace. Eh, my jsme mapovali situaci židů před osmi lety a ptali jsme se, kdo jsou ti, kteří konají proti nám. A bylo tady nej, byla tady nejrůznější Mm, paleta skupin od extrémní pravice až k muslimským, k muslimským komunitám. Ale eh, chci říct si, ne, že by eh, to souviselo s migrantskou vlnou od roku 2015. Neviděli jsme, že by toto nějakým způsobem navýšilo eh, kriminální chování vůči židům. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát oběma našim panelistům za tento intenzivní rozhovor s nimi a jenom bych si dovolil ještě říci, že nemáme pochyby o tom, že deset let poté, co vstoupila v platnost listina, že je třeba dbát na její závaznost a tudíž na její uplatňování. A teď opravdovou výzvou je skutečně, abychom dosáhli občany a, a veřejnost, abychom jim komunikovali tento význam listiny a abychom navýšili povědomí občanů, jak tedy evropských občanů, tak jako členských států. A máme tady celou řadu nálezů a rozhodnutí Evropského soudního dvora v tomto ohledu, které poukazují na význam této listiny. A dokonce po legál, po právních procesech či soudních procesech jsme tady měli e, určitá usnesení a rozhodnutí Evropského parlamentu, která se týkala případů e, projednávaných na Evropském soudním dvoře e, a nález těchto, toho, tohoto Evropského soudního dvora by se měl stát také závazným, protože z něj vyplývaly určité té aplikace. Děkuji mnohokrát. Very quickly, but uh, both uh, uh, Sanders and myself feel that the paní Nolen neodpověděla na naše konkrétní otázce, tý, otázky týkající se nějakých akcí komise v souvislosti se zavíráním přístavu. Mm, odpoví písemně, ale eh, chcete jenom krátce na to zareagovat? Ano, Bylo by dobré, kdybyste nám napsal a my vám dáme písemnou odpověď, protože to není eh, tedy v mé přímé působnosti, ale když se na nás obrátíte, samozřejmě vám komise odpoví. Děkuji mnohokrát. A tím, no ale to, tím to neskončilo eh, celý tento příběh, protože tak, jak jsem řekl, bude se konat celá řada seminářů, schůzí, v příštích týdnech eh, u příležitosti desetiletého výročí, aby se hodnotila tato listina. A děkuji mnohokrát, teď se dostáváme k dalšímu bodu a velice srdečně tady vítám pana komisaře Kinga. Děkuji moc krát, jdeme dál. Děkuji, pane komisaři Kingu, že jste sem přišel. Eh, máme tu komisaře pro bezpečnost, eh, který je dnes naším hostem. protože bezpečnostní politika Evropské unie nám dává celou řadu nástrojů na posílení bezpečnosti občanů Evropské unie a velice mnoho jsme debatovali o dezinformacích a kybernetické bezpečnosti, o komunikačních sítích a tak dále. A právě eh, na toto téma bude pan komisař King hovořit. Debatovali jsme o vlivu dezinformací na výsledky voleb, eh, což znamená, že dopad to, že, že to má dopad na samotnou demokracii. Objevují se nové technologie jako deepfakes, umělá inteligence a sociální média, které hrají klíčovou roli v šíření dezinformací a demokracie je terčem útoku ve všech členských státech. Debatovali jsme o etických a praktických kodexech, ale i ty jsou nedostačující. Pan komisař King nám přednese další kroky komise ohledně budoucí legislativy v této oblasti, zejména pokud jde o kybernetické zabezpečení sítí 5G, což je nejnovější výkřik techniky který by mohl mít dopad na přístup k důkazům a na vymáhání práva. Pane komisaři Kingu, prosím, máte slovo na 12 minut, abychom stihli zbytek pořadu jednání. A potom dostanou slovo nejprve koordinátoři, velice krátce, a potom, bude-li to možné, dáme slovo i dalším poslancům, protože tohle je téma, které nás velmi zajímá. Tak, pane komisaři, buďte vítán. Děkuji moc krát, že jsem opět zde. My jsme se potkali těsně před letní předstávkou a tehdy jsme začali hovořit o některých těchto eh, otázkách a o dopadech nových technologií a nového chování, eh, při němž tyto technologie jsou zneužívány. A já jsem velice rád, že jste navrhli, abych se sem vrátil a abychom v té diskuzi pokračovali. Eh, samozřejmě je teď trošku specifické období momentálně. Hodně se toho děje, hodně se diskutuje o nové komisi, ale stále ještě nám zbývá hodně práce do konce října a já se pokusím společně s vámi dosáhnout co největšího pokroku, včetně těchto záležitostí. Paní designovaná předsedkyně komise prohlásila, že digitalizace eh, transformuje náš způsob života a naše trhy a my toho musíme co nejvíce využít prostřednictvím využívání velkých dat, eh, umělé inteligence, o tom mám dojem, jste už mluvili dnes ráno, a zároveň pokud chceme sklidit ovoce, musíme tyto technologie zabezpečit proti případným rizikům. Je třeba identifikovat, zvládat a zmírňovat tato rizika, pocházející od lidí, kteří se snaží zasahovat do našich technologií nebo je zneužívat e, za škodlivými účely. To znamená, že musíme přemýšlet nejen o ekonomické a průmyslové stránce věci, přestože ta je taky důležitá, ale musíme se zamyslet také nad bezpečností, nad bezpečnostní dimenzí. Tak, abychom byli schopni ochránit občany a naši společnost před eh, zlovolnými kroky určitých lidí. Z hlediska Evropské unie to znamená, že se musíme snažit podporovat správné volby, správnou volbu při budování kritické infrastruktury, při jejím zabezpečování a při jejím využívání tak, aby byla využívána co nejvíce k dobrým účelům a aby nemohla být zneužívána eh, těmi, kdo to dobře nemyslí. Pan předseda se zmínil o 5G, tak já na úvod promluvím stručně o 5G. Po celé Evropě si uvědomujeme čím dál více, jak je důležité bránit bezpečnost kritické digitální infrastruktury před útoky, před špionáží, před nucenými transfery technologií a před měnící se geopolitickou situací. Abychom to zvládli, je potřeba, abychom po celé Evropě identifikovali a zmírnili případné slabiny a zranitelnosti, které by mohly zničit naši bezpečnost. Proto komise letos vydala doporučení o evropském přístupu k zabezpečení sítí 5G. U předchozích generací eh, telekomunikačních eh, sítí 2G, 3G a 4G eh, byly hlavními faktory cena a náklady. U 5G chceme, aby jednou z hlavních priorit byla bezpečnost při rozhodování. Je potřeba kolektivních kroků. To je zcela jasné vzhledem k tomu, že hovoříme o evropské infrastruktuře. A vytvořili jsme přístup sestávající ze tří fází. První fází bylo, aby každý členský stát identifikoval rizika, jaká spatřuje. To už proběhlo. Všechny členské státy přispěli svými vstupy a druhá fáze, která probíhá teď, je skloubit tato rizika s evropským pohledem na rizika a začít s formulací strategií na zmírňování a omezování těchto rizik, což potrvá od teď do konce letošního roku. Děláme tedy slušné pokroky a další formální fází je ta, která začne v říjnu, kdy já a Maria Gabriel Podáme zprávu o tom, co jsme zjistili při dialogu s členskými státy o rizicích a budeme se zabývat opatřeními, která budou případně navržena do budoucna. Pokud jde o dezinformace, o tom jsme už eh, hovořili dříve, vy jakožto aktivní účastníci politických debat ve vašich zemích a v Evropě si velmi palčivě uvědomujete, jaká rizika plynou z dezinformací a z toho, jak zasahují do demokratických procesů a do voleb a jak mohou být využívány k tomu, aby rozdělovali naši společnost. V reakci na tuto výzvu komise přispěla několika iniciativami, zejména je to sdělení o boji proti dezinformacím online z roku 2018, akční plán proti dezinformacím z loňského prosince a volební balíček taky z loňského roku. Tyto iniciativy společně mobilizují celou řadu veřejných i soukromých aktérů k tomu, aby podnikli kroky. Jsou to národní instituce, občanská společnost, online platformy, inzerenti, novináři, eh, učitele. Protože potřebujeme, aby se všichni do tohoto úsilí zapojili. Letos jsme absolvovali volby do Evropského parlamentu a Nakonec neproběhla žádná okázala dezinformační kampaň před těmito volbami. Nicméně, jak jsem už říkal, to neznamená, že k žádným dezinformacím nedošlo před volbami. Těch dezinformací bylo enormně mnoho, které před volbami kolovaly. Já dám jeden příklad, který je dobře zdokumentovaný a proskoumaný. V Německu online propagace jedné konkrétní politické strany tvořila 86 všech politických aktivit na Facebooku v období před volbami. Bylo čtyřikrát více komentářů než u jiných stran a podě, podíl všech ostatních stran dohromady byl šestkrát menší. A většina těchto lajků a sdílení pocházela z klastru asi 80 tisíc účtů. Což eh, musím tyto účty prohlásit za podezřelé. Každý z těchto účtů měl za příjmení i křestní jméno, dvě náhodně vybraná písmenka a každý eh, lajkoval posty této strany a sdílel je na všechny strany, čímž šířil mnohem rychleji eh, jejich sdělení. Takže tohle, bylo ve vel, tohle byla dezinformační propaganda automatizovaná ve velkém měřítku. Jestliže platformy nepřijdou na to, že tisíce koordinovaných účtů s náhodně vybranými jmény o dvou písmenech, jestliže to nepoznají, tak máme problém a musíme s tím něco udělat. Já nechci tohle přijmout jako novou normu eh, našeho politického života. Proto jsme se obrátili na velké internetové platformy, eh, podepsali s nimi kodex o praktikách proti dezinformacím, ten byl dokončen loni v listopadu a mezi signatáře patří Facebook, Google, Twitter, Mozilla a také eh, odborové asociace z reklamního sektoru a mohu také s radostí oznámit, že letos na jaře se připojil Microsoft. Je to 15 závazků a my monitorujeme jejich konání oproti těmto závazkům. A informovali jsme o jejich konání před volbami a pokračujeme v tom i nadále. E, v polovině září očekáváme, že signatáři dodají své sebehodnocení komisi. Kromě toho se signatáři obracejí na nezávislé konzultanty z třetích stran, probírají s nimi, co se stalo a podají o tom zprávu do poloviny října. A na základě těchto zjištění, na základě těchto dat, komise předloží úvodní přehled toho, jak to s kodexem vypadá, ještě do konce října. A potom posledním krokem bude úplné hodnocení, které bude mít formu sdělení komise a očekáváme jeho zveřejnění na počátku příštího roku po konzultaci s nezávislými experty a s členskými státy. A jak už jsem říkal předtím, a jak říkala moje kolegyně komisařka Gabriel, pak když výsledky budou neuspokojivé, měla by komise být připravena navrhnout další kroky, jaké budou nutné, včetně regulatorních opatření. Online platformy mají zvláštní zodpovědnost za boj proti dezinformacím online a zpráva, která byla vypracována podle tohoto kodexu už letos, Google, Twitter a Facebook podnikly kroky v celé řadě oblastí, což vítáme, včetně toho, že nyní sdílejí více dat a ale navzdory tomu nám zbývá ještě hodně práce, jak ukázal ten příklad, o který jsem se s vámi podělil. Platformy poskytují detailnější informace, které umožňují identifikaci eh, jednajících osob eh, a také jejich cílů posílili spolupráci s kontrolory faktů ve všech členských státech a dali občanům možnost lépe detekovat a upozorňovat na dezinformace. Platformy by měly poskytnout vědecké komunitě smysluplný přístup k datům, jimiž disponují, samozřejmě za dodržení předpisů o ochraně osobních údajů, abychom mohli zanalizovat, co se děje a abychom mohli lépe zmírňovat dopady těchto činů. Už nyní máme mnoho legislativních návrhů v členských státech, například ve Spojeném království Eh, je to eh, zákon o škodlivém jednání online ve Francii, eh, je to posílení odpovědnosti online platform a v komisi podporujeme členské státy v těchto úsilích a jsme připraveni jim pomáhat. V měsících před volbami jsme také spojili volební komise členských států s experty na kyberbezpečnost a vytvořili jsme síť o bezpečnosti při volbách, která sdílela osvědčené postupy a budovala naši odolnost. Setkávali jsme se s poslanci Evropského parlamentu a s dalšími politiky a šířili informovanost. Společně s členskými státy ve volební, v té síti volební spolupráce jsme vypracovali dvě zprávy pro vás o volbách a o tom, jak probíhaly. To bude letos na podzim. Také jsme vytvořili systém včasného varování mezi evropskými institucemi a členskými státy, které mají odhalit a cílit na koordinované dezinformace. Jak jsem už říkal, během voleb jsme nespustili nebo během voleb nedošlo k dezinformační kampani, která by byla velká a koordinovaná. Nicméně ta síť se osvědčila, protože nava- pomohla navázat kontakty mezi jednotlivými členskými státy a vyměnila osvědčené postupy. Je potřeba pokračovat v této práci, je potřeba posilovat výzkum a analýzu a spolupráci mezinárodních partnerů, včetně NATO a G7. Za poslední dva roky jsme zmobilizovali společenství eh, kontrolorů faktů, eh, badatelů a příslušníků občanské společnosti, kteří analyzují a odhalují dezinformační kampaně a společně se snaží o nalezení reakcí, které můžeme používat. Brzy spustíme novou evropskou online platformu o dezinformacích prostřednictvím programu Connecting Europe Facility, eh, který bude tuto platformu financovat. Je potřeba, aby sociální sítě také přispěly svým dílem a aby vytvořili zabezpečený přístup ke svým datům pro eh, tyto důvěryhodné kontrolory faktů, aby tito mohli eh, provádět svůj výzkum a hledat vhodné reakce. Přitom je samozřejmě potřeba naplnit všechny etické a profesní standardy. Financujeme také vývoj nových nástrojů na boj proti dezinformacím. Prostřednictvím Horizontu 2020 komise investovala 14 milionů euro na nové technologie boje proti dezinformacím a na urychlení vývoje různých projektů a partnerství a na navázání vazeb mezi badateli, sociálními sítěmi a biznesem. Naše komise vyčlenila rozpočet přes 60 milionů euro do příštího víceletého finančního rámce na podporu těchto opatření a dalších opatření na podporu kvalitního novinářství, svobodu médií, mediální gramotnosti a plurality médií, což jsou všechno důležitá témata. Takže urazili jsme dlouhou cestu, je za námi pokrok, ale ještě je před námi hodně práce. Já jsem rád, že toto téma je na pořadu jednání a jsem velice rád, že se jim bude zabývat nová nastupující komise, dezignovaná předsedkyně jasně dala najevo, jakou důležitost přisuzuje tomuto tématu, například evropskému koordinovanému přístupu k, lic, k humánní a etické aplikaci umělé inteligence, navrhuje nový akt o digitálních službách, který by mohl být klíčový. To všechno je důležité úsilí, chceme-li zajistit prosperující, bezpečnou a demokratickou digitální budoucnost všem našim občanům. Děkuji vám. Muchísimas, muchísimas gracias. Mnohokrát děkuji. Ještě jednou, pane komisaři Kingu. Existují různé hybridní hrozby a vy jste hovořil o investicích a práci komise. A v rámci toho se investují miliony na boj proti dezinformacím. Je velice důležité, abychom měli eh, výměnu názorů o těchto velice citlivých otázkách um, a o otázkách hybridních nebezpečí. Nyní nás čeká první kolo otázek. Slovo dostanou koordinátoři. Na prvním místě, jestli se eh, nech, nemýlím, je kolega Leners za EPP. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, děkuji komisaři Kingu. Já se budu soustředit na 5G. A to, co jste o tom hovořil, samozřejmě to bylo velice zajímavé. E, nikdo nepopírá to, že 5G má obrovský potenciál. Nicméně my se soustředíme na bezpečnost v tomto výboru. Na jedné straně zde máme bezpečnost e, sítě, O tom byste detailně hovořil. Samozřejmě eh, zde je také souvislost eh, s čínskými bezpečnostními službami a je zde také evropský přístup. A víme, že zde byly eh, země, které nedodržely lhůtu pro hodnocení dopadu a jsem rád, že to nyní už udělali. A samozřejmě je zde také, není to jenom evropská otázka, je to globální otázka. A jak vypadá spolupráce mezi Evropskou unii a kolegy například v Austrálii nebo v USA na tomto tématu, protože řeší určitě Eh, stejné problémy jako my. A za druhé, nejde jenom o bezpečnost sítě, ale jde o to, eh, také, jak bezpečnostní složky mohou eh, fungovat ve věku 5G. Pamatuji si, že Europol v Dubnu vydal dokument k tomuto tématu a bylo to velice znepokojivé. Tvrdili, že v době 5G bude mnohem těžší pro složky prosazující právo dělat svoji práci také eh, hovořili o eh, IMS eye catches, eh, že budou zastaralé v tomto věku, hovořili také o kódování a tak dále. Všechno tohle bude zkomplikováno ve chvíli, kdy bude zavedeno 5G, bude zkomplikovaná práce pro složky prosazující právo. A mě by zajímalo, co komise bude dělat, aby se to vyřešilo. Rychle se to eh, vyvíjí a je třeba zajistit, aby eh, ve chvíli, kdy 5G bude fungovat, aby složky prosazující právo byly eh, připravené na to fungovat ve věku 5G. Mnohokrát děkuji. Koordinátorka za SAD, paní Sipel, má slovo. Mnohokrát děkuji. Já také začnu 5G. Jsem trochu překvapená, protože v minulém měsíci eh, jsem slyšela z různých zemí, 5G eh, to je úžasné, to znamená rychlejší internet pro všechny. A nyní najednou slyšíme o problémech. Problém eh, možná není nutně 5G, ale také kódování. A kódování je samozřejmě je nesmírně důležité nejenom pro finanční sektor, pro společnosti, ale také pro právníky, novináře, whistleblowery a tak dále. Takže eh, nemůžeme samozřejmě znemožnit eh, kódování, ale zároveň je zde nutné, aby mohly fungovat eh, složky prosazující právo. Ehm, já bych byla ráda, abychom to také propojili ještě s další otázkou, související s novými technologiemi. Často říkáme, budeme spolupracovat s, se soukromými společnostmi, mají znalosti. Nicméně na druhé straně jsem slyšela od eh, policistů a veřejných úřadů, že nemají technické odborníky a IT odborníky, aby řešili tyto otázky. A to mě vede k tomu, abych se zeptala, zda budeme mít kontrolu ve chvíli, kdy požádáme eh, soukromé společnosti, aby s námi spolupracovaly, aby za nás organizovaly technologie. Budeme mít kontrolu a existují uvnitř komise diskuze o tom, jak zajistit, aby eh, naše úřady měly větší technické znalosti. Mnohokrát děkuji. Nyní zády New Europe. A má slovo paní Bauerze. Děkuji. Za Renew Europe a paní Intveld bych chtěla říct následující. Děkuji kom, pane komisaři Kingu. Určitě jste si vědom toho, že jsme měli velké problémy s manipulací voleb a dezinformacemi ve Velké Británii, především před referendem roce 2016. Tehdy eh, samozřejmě eh, se objevily ruské boty, Um, dezinformace a tak dále. Nyní nás čekají předčasné volby a potenciálně další referendum ve Velké Británii a proto je nesmírně důležité učinit odpovídající opatření. Vy jste uh, hovořil o některých preventivních opatřeních, ale já se obávám, že přijdou příliš pozdě a já se ptám, co může komise udělat, aby uh, pomohla uh, národním volebním komisím, aby tak mohli zabránit um, rozsáhlým podvodům a především v situaci, kdy eh, vláda není schopná učinit odpovídající kroky proti takovýmto podvodům. Mnohokrát děkuji paní Strik jménem Zelených. Eh, děkuji paní předsedkyně a děkuji také komisaři Kingovi za eh, jeho informativní projev. Samozřejmě jménem Zelených bych chtěla zdůraznit, že podporujeme a také si uvědomujeme potřebu chránit občany před dezinformacemi a před nenávistnými projevy, ale zároveň vidíme potřebu chránit svobodu projevu a přístup k informacím. Já bych chtěla od komisaře vědět, jak eh, hledá tu správnou rovnováhu mezi těmito eh, dvěma aspekty, jaká kritéria eh, používá, co ho vede. A pokud je o transparentnost, Eh, byli jsme svědky toho, že komise do posud eh, tlačila na transparentnost eh, pouze například v politických reklamách, kampaních, nicméně já myslím, že skutečně potřebujeme pevná pravidla, abychom zajistili transparentnost. Plánuje komise předložit konkrétnější prosaditelná pravidla k tomuto tématu? Mnohokrát děkuji. Paní Tardino za ID. Eh, děkuji. Nejdříve bych se chtěla omluvit, eh, protože eh, jsem nebyla úplně duchem přítomna. A nicméně chtěla bych se zeptat na něco, co už zmínili předchozí kolegové. Chtěla bych hovořit o dezinformacích. Komisař hovořil o tom, co bylo doposud implementováno, hovořil také o um, šíření povědomí a hovořil také o dohodách se soukromým sektorem. Já myslím, že většina zemí se shodne na tom, že eh, učiněná opatření nestačí pro to, abychom bojovali proti dezinformacím a falešným zprávám. Jak řekli předřečníci, chtěla bych vědět, jaká opatření plánuje Evropská komise v dohledné době nebo nyní. Jak víte, eh, v během předvolebních kampaní a po volbách členské státy jsou um, vystaveny falešným zprávám a dezinformacím. Um, připravujete nějakou legislativu v tomto směru? Ano, mnohokrát děkuji. Za EKR má slovo pan Prokačiny. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěl poděkovat komisaři Kingovi. Měl bych otázku Máme eh, sociální komunikaci, která probíhá na internetu, na sociálních sítích. A moje otázka je následující. Internet eh, je v posledních letech stále relevantnější. Nemyslíte si, že s ohledem na to, že orgány činné v trestním řízení a policie, soudy by měly být těmi, eh, kteří by ehm, se měli zbavovat některých eh, účtů nebo eh, webových stránek. Často ale takováto rozhodnutí eh, dělají soukromé společnosti, které sídlí mimo Evropskou unii. Nemyslíte si, že by orgány měly zde mít důležitější roli? A druhá otázka se týká 5G. Já chápu evropský postoj k Huawei, Před několika dny Evropský místo předseda Huawei eh, byl trochu eh, provokativní, eh, především vůči s pojeným státům a oslavoval to, že Huawei se šíří do Evropy a mě by zajímalo, jaký je k tomu postoj komise. A nyní máme zas, nyní je na řadě koordinátorka GUE, Nicméně v tuto chvíli uzavíráme seznam řečníků na to druhé kolo, protože celá řada lidí se hlásí, hlásila o slovo. Já řeknu, kdo je na seznamu, abychom to případně opravili. El señor Peter, señor Strugaru, el señor Tudorache, el señor Ross, el señor Chebowski, la señora Kinichi, el señor Fest, el señor Breyer, el señor Vilchik y la señora Dobrecht. I con esto, si no hay algún error, Jestli zde nemáme chybu, tak eh, uzavřeme ten seznam. To bylo na to druhé kolo. Takže slovo má paní Pletier. Děkuji mnohokrát, madam. Já jsem chtěla upozornit na situaci, která se děje v Evropě a zejména ve členských státech. Ráda bych věděla, jaký návrh máte v souvislosti se článkem 13 listiny základních práv. Hovořili jste tady o děti, které nemají přístup ke škole, myslím, do školy, pardon, eh, myslím tady zejména na děti migrantů, a vzhledem k tomu, že je to základní právo, eh, myslím si, že vy byste se měl věnovat této otázce, která je zcela zásadní a kterou se věnujeme i my na výboru. Ano, děkuji mnohokrát a není má pan komisař King 10 minut, aby zareagoval na otázky a připomínky koordinátorů. Uh, Děkuji. Já odpovím na ty otázky a předpokládám, že ty následné otázky se k tomu ještě budou vlase, takže vrace, takže pokud neodpovím uh, kompletně, prosím, uh, doplňte to v dalších otázkách. Takže pokud je o 5G, máte naprostou pravdu. Jde o bezpečnost systému a také jde o technické a behaviorální otázky toho, jak ten systém bude využíván. Pokud je o bezpečnost systému, provádíme analýzu, která probíhá e, nyní do konce roku ve spolupráci se všemi členskými státy. Jedná se o věci, které se samozřejmě dotýkají samozna samotného srdce národní bezpečnosti, takže samozřejmě ehm, budeme schopni eh, postoupit dále ve chvíli, kdy členské státy budou spolupracovat a jsem velice rád, že spolupracují a že si uvědomují, jak je to důležité a budeme informovat eh, veřejnost eh, o každém kroku. Eh, další informace budou tedy v říjnu. Spolupracujeme také s mezinárodními partnery, spolupracujeme s USA. Byl jsem v Austrálii, na Novém Zélandu, tam jsem s nimi o tom hovořil. Ehm, hovořili jsme také o jejich zkušenostech. Abych odpověděl na to, co říkal pan Prokečiny, na začátku jsme řekli, že nemáme žádné žádná očekávání. Neřekneme na začátku, že eh, jeden dodavatel nebo jedna společnost je špatná. My jsme my provedeme analýzu a na, základu, na základě důkazů uvidíme, jaká jsou rizika a co můžeme dělat. Na začátku jsme nicméně řekli, že je možné, že na konci celého procesu se kolektivně dohodneme s členskými státy, že určité produkty, služby nebo dodavatelé jsou nebezpeční, protože představují rizika, která jsou pro nás těžké, těžce kontrolovatelná. A my jsme řekli, nevíme, jaké produkty nebo dodavatelé. Pokud na konci toho, projek- toho procesu zjistíme, že jsou nebezpeční, potom na to poukážeme a učiníme odpovídající odpatření. A to se týká nejrůznějších dodavatelů. Eh, jak jste zmínil, ale také pro dalších. Pokud jde o eh, chování na síti a především eh, pokud jde o to zatajení kvůli kódování anebo kvůli novým formám komunikace. My jsme si toho naprosto vědomi a učinili jsme to eh, základním pilířem našich diskuzí s členskými státy a také s některými agenturami, jako je Europol. Musíme pros eh, podporovat eh, orgány činné v trestním řízení. Není možné, aby jsme zde měli ty a ta tmavá místa. Nicméně si musíme také uvědomit, jak důležité je kódování, jak důležité je kódování a pro naše životy, pro ochranu naší bezpečnosti. Já bych nechtěl žít ve světě, kde není kódování, například pokud jde o bankovní účty. Takže musíme najít nějaký způsob, jak eh, zajistit přístup pro orgány činné v trestním řízení, pokud je to nutné, ale zároveň nepodkopávat tu integritu kodovat, zakódovaných systémů. Protože eh, pokud bychom to kódování oslabili, potom eh, by do těchto systémů mohli proniknout hackeři. Takže to je výzva. Jak to zvládneme, jak to vyřešíme, to je samozřejmě eh, těžké. V tuto chvíli děláme především dvě věci. Děláme některé praktické věci, především podporujeme orgány činné v trestním řízení, včetně Eurospolu, Europolu, aby posílili své technické možnosti a zároveň spolupracujeme s mezinárodním společenstvím na otázce standardů, které stanovíme pro využívání 5G a dalších technologií, abychom ehm, zajistili bezpečnost. Pokud je o praktickou pomoc, kterou poskytujeme, Europolu jsme dali eh, peníze navíc, aby ehm, Europol byl schopen eh, dešifrovat eh, například telefony, zároveň spolupracujeme nebo podporujeme organičné v řízení členských států, aby spolupracovali a vyměňovali si nejlepší praxi. Financujeme výzkumné projekty, které řeší ehm, povolené dešifrování, aniž by docházelo k podkopávání bezpečnosti. A paní Sipl určitě ví, že jsme navrhli legislativu týkající se z našich přístupu orgánů činných v trestním řízení k elektronickým důkazům. Takže to jsou opatření, která eh, děláme, na kterých pracujeme. Pokud je o dezinformace, několik eh, vás se na to ptalo, paní Strik například. A musíme najít rovnováhu mezi našimi snahami bojovat proti nelegálnímu obsahu, nenávistným projevům a dezinformacím. A na druhé straně je třeba zajistit eh, hodnoty, které chráníme. V prvé řadě svobodu projevu. Domníváme se, že je to možné a ten základ, eh, ze kterého vycházíme během posledních 18 měsíců, doufám, že to přebere i nová komise, ten uh, náš přístup uh, rozlišuje mezi nelegálním obsahem, eh, který je proti právu, uh, například uh, zneužívání dětí, teroristický obsah, tedy nelegální obsah. Nejde zde o otázku svobody projevu, je to zkrátka nelegální, je to nelegální offline, je to nelegální online. Dále je zde celá řada věcí, které souvisí s nenávistnými projevy, nenávistnou komunikací. V tuto chvíli nemáme legislativu, máme pouze dobrovolné dohody, které jsou celkem efektivní, některé, nicméně někteří navrhují, abychom eh, v této oblasti měli i legislativu. A dále eh, řešíme dezinformaci, záměrnou dezinformaci v politickém prostoru, o tom jsem dnes hovořil. Snažíme se o posílení transparentnosti a máme seznam opatření, které byly shrnuty v kodexu. Snažíme se zvýšit transparentnosti, například pokud jde o politické reklamy. Snažíme se řešit otázku účtů v politickém prostoru. Snažíme se řešit otázku přístupu k údajům pro lidi. Ale bohužel v této oblasti nebylo dosaženo ještě Eh, dostatečného pokroku eh, s komisařkou Gabriel, až to budeme revidovat na konci tohoto roku a shledáme, že nebyl učiněn dostatečný pokrok, potom samozřejmě to řekneme a Řekneme také, že je možné zamyslet se nad dalšími opatřeními, legislativními opatřeními eh, v oblasti transparentnosti, abychom měli pravidla pro transparentnost. Nejenom pro to, co je legální či nelegální obsah, nebo co je legitimní Eh, politická reklama, ale zároveň je třeba, abychom třeba zajistili, eh, odkud informace, aby občané věděli, odkud informace pochází. Takže to je přístup, jaký k této věci máme. Dále podporujeme jednotlivé členské státy prostřednictvím sítí, které jsem popsal. Byla zde otázka týkající se specificky Velké Británie. Ve Velké Británii máme velice aktivního partnera, Eh, úřad eh, britské eh, komisařky pro informace. Ona byla velice aktivní v této diskuzi a zároveň dělá konkrétní kroky ve Velké Británii a my ji nadále budeme podporovat. A spolupracujeme samozřejmě také s dalšími ehm, Eh, úředníky zodpovědnými za šíření informací. Eh, pokud jde o ty soukromé společnosti, my samozřejmě musíme mít spolupráci se soukromými společnostmi, protože eh, většina z toho, o čem zde hovoříme, to je soukromý sektor. Já jsem rád, že spolupráce s těmito společnostmi je efektivní na základě dobrovolné spolupráce. Možná bychom se ale neměli, nemuseli bát legislativy v této oblasti komise navrhla, půjde to do trialogu s vámi, že bychom měli mít nová pravidla týkající se toho, že veřejné úřady, orgány činné v trestním řízení a soudci by měli mít možnost zasáhnout ve chvíli, kdy identifikují teroristický obsah a že soukromé společnosti potom budou mít povinnost reagovat. Děkuji mnohokrát a teď budeme postupovat, jak je běžné, naše nejlepší, abychom dali slovo všem. 15 z vás se přihlášilo o slovo, ale máme pouze půl hodiny na projednávání tohoto bodu na pořadu jednání, eh, takže navrhuji, aby každý z vás měl k dispozici jednu minutu, takže buďte prosím struční a když to zvládnete za minutu, dostanete se každý ke slovu. Takže začneme eh, kolegou z EPP, panem Petersem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, drahý pane komisaři. Já mohu být velice stručný, protože ta otázka už tady byla nadnesena. Týká se to 5G a bezpečnosti. Vím, že jste požádal všechny členské státy, aby vám zaslali hodnocení rizik a řekl jste, že v říjnu vydáte o tom sdělení. Já jsem tak trochu znepokojen, co se týče toho, jaká má být iniciativa na evropské úrovni v rámci mm, této záležitosti. Za prvé, například v Belgii my se teď nacházíme v období, kdybychom to chtěli velice skonkretizovat, toto záležitost 5G. Když se podíváte na jednotlivá vnitrostátní hodnota, eh, hodnocení rizik, která vám členské státy zaslaly, mm, bude tady nějaká, eh, nějaká tematizace toho, jak ta situace se liší v jednotlivých členských státech? A v souvislosti s tím se chci zeptat, doufám, že na evropské úrovni bude iniciativa pro sladění eh, bezpečnosti. Děkuji mnohokrát, pan Moráš, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, za vaši práci. Skutečně jsme hovořili o kyberbezpečnosti a 5G um, ehm, pro certifikace a všechno, co tady probíhá. Eh, včetně příslušné agentury, o které jsme jednali, bylo právě vytvoření důvěry a eh, také je třeba, aby jednotliví průmysloví aktéři měli odpovídající certifikace. A mm, tak, abych zkrátil svou otázku, eh, co se týče povinné certifikace, neměli bychom se do toho pustit teď, místo toho, abychom čekali až na rok 2023 noví členové by měli vědět, že vy jste se zaobíral záležitostmi offline a online, které souvisí s transparentností a mm, snažil jste se ze všech sil. Otázkou je, v mém členském státě ve Spojeném království tady nedochází k dostatečnému respektování těchto záležitostí. Já nechci teď zabíhat do detailů, protože mám jenom minutu ale eh, vyhráváme v této oblasti. Bude diskuse na plen, debata, rozprava na plenárním zasedání příští týden k tomuto tématu. Ať už je to Francie nebo Spojené království, mm, nechci tady teď hovořit o Brexitu, bude, budeme tedy připraveni také na eh, eventuální odchod eh, Spojeného království bez dohody, ale můžete mi odpovědět písemně. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste se zmínilo akčním plánu komise v prosinci 2018. A teď specifické otázky. Mohl byste nám poskytnout několik příkladů o tom, jak příslušné systémy budou eh, uskutečňovány, nebo už byly uskutečňovány po volbách a za druhé se chci zeptat, develop in the future Three... Kolik je těch fact checkers, jak dlouhá je jejich linie a mohl byste nám jmenovat tři hlavní priority a tři bezprostřední akce, které budoucí komise zahájí? Děkuji, pan Breyer. Mám dvě otázky, pane komisaři. Za prvé, bezpečnost v oblasti 5G. Víme, že části sítě budou vlastněny čínskými korporacemi a Eh, víme, že oni se zapojí i do mobilních sítí a eh, snaží se jaksi mm, kontrolovat či sledovat určité lidi. Eh, jak zabezpečit tuto bezpečnost? Chcete, aby byly... Co to je? Co to je? The choice you make. Second point. Um, Aby byly napadnutelní, máme tady dvě možné cesty, ale eh, nemohou být uskutečňovány najednou. Eh, v této otázce spolupracují různá generální ředitelství na komisi. Jedno z nich říká, že zvažujete otázku toho, zda nenávistné projevy eh, by měly ovlivňovat eventuální smlouvy, protože to je odlišný přístup k tomu, o čem jste hovořil vy. Čili Počítáte s určitými sankcemi pro nenávistné projevy. Děkuji, pan Fest. Ano, děkuji mnohokrát, vážený pane komisaři. Tak trochu se začínám bát, když slyším ty projevy. Vy také hovoříte o desinformačních kampaních v Německu a hovoříte o podezřelých uživatelích internetu, ale zřejmě nemáte žádné důkazy o automatických boc, jinak byste o tom nehovořil tímto způsobem, ale tam, kde nemáte důkazy, tak tvrdíte, že existují dezinformační kampaně a zlo na nařčení. Ale tady dochází ke směšování domněnek a reality. A ve vašem projevu nelze rozliš, odlišit tyto domněnky a realitu. A váš dnešní výstup a také vaše návrhy eh, k těm kontrolám faktům jsou vlastně jinou formou cenzury a to potvrzuje můj dojem z vašeho projevu. Děkuji, pan Zdechovský. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděko, poblahopřál Velké Británii pakliže mají takové osobnosti jako vy. V tom případě mohou důvěřovat budoucnosti. Vy jste tady, pane komisaři, naposledy mezi námi a já se domnívám, že až budeme mít jiného komisaře, tak snad to bude také, možná, že to je tedy mm, poslední projev britského komisaře v parlamentu, ale každý ve Velké Británii by mohl být na vás hrdý, protože jste vynikajícím odborníkem. Moje otázka. To je... Uh, uh, Moje otázka se týha, týká toho, že v České republice se, týka, se probíhala diskuze o Huawei. Eh, může, mohou infiltrovat elektronickou komunikaci a vyží, využívat ji na špehování lidí v Evropě. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane Zdechovský. Eh, myslím, že jste nám všem připomněl citaci Marka Twaina. Noviny a zprávy o mé smrti se zdají být poměrně jisté a pěkné. Following, Mrs. Do- Předčasné, pardon. Paní Dobrev, já budu hovořit maďarsky. Magyarországon az elmúlt években, másfél évben több mint száz olyan internetes hon v Maďarsku eh, existovalo více než 100 webových stránek, které zcela jednoznačně měly eh, ruské spojení, eh, a, protože ty adresy původní byly ruské. Tyto webové stránky a facebookové účty Eh, dali do internetu eh, fake news, eh, které působily tím směrem, aby se oslabila Evropská unie. To znamená zcela jednoznačně, tady máme třetí země, které se snaží oslabit jednotu Evropské unie. Ale v Maďarsku máme specifický problém, protože v Maďarsku tyto internetové stránky jsou rozšiřovány ze strany médií, která se ocitají na vládních stránkách, čili od vládních médií. To znamená, vládní sdělovací prostředky pracují také na destabilizaci. A co proti tomu může Evropská komise udělat? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za eh, vaši vaše informace i v souvislosti s 5G. Já eh, se rovnou vrhnu do svých otázek. Některých koleg, někteří kolegové už se ptali na to, co jsem chtěli. Co se týče vašeho přístupu 2 a 3, zejména v té fázi 3, jaké nástroje chcete použít na komisi, založených na společném evropském hodnocení rizik, která proběhnou ve fázi 2. Jak silný bude ten nástroj? Bude to doporučení, budou to nějaké normy? Mm, půjde to tak daleko, že mm, budete mm, znášet požadavky vůči členským státům, které budou muset dodržet. Některé státy už jsou eh, poměrně daleko, některé eh, jsou eh, ještě pozadu. Máme tady už společnosti, které používají tyto technologie a jiné jsou teprve v přípravách na tyto technologie. Otázka, zda tedy takové eh, požadavky budete člena členské státy klást. A potom mezi těmito požadavky eh, domníváte se, že také vládní kritéria pro společnosti eh, budou zavazovat společnosti ke transparentnosti. Děkuji, další řečník. Já se zeptám ve své mateřštině. Cíl, který komise popisuje, je vytvoření nezávislé mediální krajiny, která může fungovat bez jakéhokoliv měšování zvenku. Ale tady přece je velký problém v mentalitě parlamentu. Mm, protože máme tady ID, eh, kteří se chtějí vněšovat do této mediální krajiny. A teď poselství, které je možné dobré pro EU. Dokonce budou uvolněny financi pro to, aby se zlepšila situace v této oblasti a komise ale dělá vlastně to, co dělá dělají ti lidé, proti kterým komise chce zasahovat. Jak tedy tady dosáhnout nezávislosti? Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři, dvě velice Stručné, rychlé otázky. Vy jste několikrát řekl, že jsme neučinili dostatečný pokrok a e, rád bych se vás zeptal, zda byste mohl identifikovat alespoň jednu oblast nějakého pokroku, kterou jste identifikoval a která může být nápomocná do konce října. Už vás asi neuvidíme, e, ale e, rád bych se dověděl několik vašich úvah z této oblasti. Za druhé, máme tady 28 členských států a ty mají samozřejmě různé zdroje a různou zranitelnost, co se týče proniku a šíření takových informací. Eh, vidíte tady eh, nějaké rozdělení zeměpisné mezi členskými státy a jakým způsobem chce komise reagovat eh, pro eventuální získání dalších zdrojů, které by pomohly členským státům, které mohou být ve zranitelnější situace a v potřebě, aby tyto situaci změnili. Děkuji vám, pane předsedu, děkuji vám, pane komisaři. Vy už jste nám poskytl velice mnoho důležitých informací díky iniciativě komise, jak postupovat v otázce bezpečnosti v souvislosti s technologií 5G, eh, zejména s ohledem na ty obavy, které tady přednesla ředitelka Europolu, jak obtížné je provádět také právní šetření. Já se chci zeptat pana komisaře na následující věc. Mohl byste v souvislosti summitu se Spojenými státy poskytovat další informace, jaká opatření může komise zrealizovat, například v oblasti prevence a zejména s ohledem na to, že především 5G, používají zločinecké organizace. Zkušenost nám ukazuje, že zločinci jsou vždycky hodně vepředu, když se jedná o používání nejnovějších technologií. Děkuji. A teď paní Adamovičová, závěrečná otázka. Já budu hovořit polsky. Dezinformace a manipulace jak v tradičních sdělovacích prostředcích, tak zejména v internetu vede k destabilizaci a k konfliktům vnějším i vnitřním a ohrožuje demokratické volební procesy, jakož i evropský systém hodnot. A z tohoto titulu je desinformace jednou z nejnebezpečnějších zbraní. Indoktrinace a manipulace společnosti je tím pádem umožněna. O to důležitější je, abychom chránili naši demokracii. A já se ptám, jakým způsobem se můžeme bránit před touto nebezpečnou zbraní a co lze udělat na evropské úrovni v tomto ohledu, protože víme, že E, vnitrostátní právo je nedostatečné v této oblasti. Druhá otázka, mohou internetové platformy mít stejné ručení, jako mají vydavatelé. To znamená záruky na, za informace nebo ručení za informace, které uveřejňují vydavatelé na portálu. Myslím si, že je nesmírně důležité, aby v této oblasti také pokračoval výzkum. A kde leží hranice mezi dezinformací, nenávistnými projety a, svob, a svobody, svobodou projevu? Pane komisaři, jistě jste si všiml, že jsme se snažili urychlit naše otázky, protože další Další bod máme zahájit v 11.15 a to je bod, který se týká společného projednávání s výborem FAM. Something that happens on a regular basis particularly with the Libe committee. Between... Mm, takže eh, to je bod, který budou projednávat výbory FAM a eh, výbor Libe a bude se to týkat záležitosti nelegálního obchodování s lidmi. Takže prosím pěkně, snažte se využít těch 13 minut, abyste odpověděl na celou řadu otázek. Máte slovo, pane komisaři. Uh, thank you very much. Děkuji vám moc krát. Já doufám, že to není mých posledních 13 minut. Nejdřív k tomu 5G. A pak tu byla ještě další otázka na Huawei. Tak eh, zase, my, ne, my nepracujeme na základě žádných eh, předpojatých dohadů. My provedeme analýzu a jestliže zjistíme, že eh, existují nějaká rizika, pro jakýkoliv produkt nebo službu nebo od konkrétních dodavatelů, tak to řekneme. Ale já teď momentálně nejsem v situaci, kdy bych mohl říct, kdybych mohl ukázat prstem na, nějakou, na nějaký konkrétní zdroj těchto rizik. A až se na konci letošního roku dostaneme k diskuzi o tom, co budeme dělat na evropské úrovni, co navrhujeme, tak budeme schopni vysvětlit a odůvodnit to, co navrhujeme. To je velice důležité. Jestliže chceme, aby do toho lidi šli s námi a abychom to zvládli, tak nezas, nezastírejme, že to budeme muset nějak zvládat. Bude to patrně, důle, bude to patrně těžká diskuze s některými mezinárodními partnery. S USA spolupracujeme velice úzce, ale můžeme mít trošku odlišný přístup. A máme hluboké a komplikované vztahy s Čínou, takže to bude chtít zase jiný přístup. A to budeme muset zvládat tak, že budeme vysvětlovat a odůvodňovat závěry, ke kterým dojdeme na konci roku. A tyto závěry budou kolektivní, budou podpořené členskými státy a bude je tvořit série navrhovaných opatření, které budeme moci učinit, abychom zvládli a zmírnili rizika. Tato opatření budou fungovat v právním rámci, který už existuje a který jsme, my jsme v původním doporučení nastínili stávající právní nástroje, které umožňují členským státům učinit rozhodnutí na vnitrostátní úrovni ohledně 5G a eh, ohledně bezpečnosti. K tomu není potřeba nová legislativa. Můžeme vést diskuze o tom, zda si přejeme nová opatření, ale nepotřebujeme je k tomu, abychom zajistili bezpečnost. To, jaká opatření momentálně zvažují určité členské státy, vede k tomu, že by mě nepřekvapilo, kdyby některé ty myšlenky se objevily i v tom kolektivním návrhu na to, co by se dalo provést společně v celé Evropě, včetně posílené pravomoci telekomunikačních společností na zabezpečování jejich sítě, režim předchozí autorizace při nasazování některých typů vybavení do sítě, testovací požadavky, případná omezení ohledně citlivých částí sítě, a další povinnosti mající za cíl zvýšit kontrolu nad sítěmi 5G a nad dodavateli vybavení a subdodavateli. To jsou věci, o kterých se diskutuje v členských státech a očekávám, že o nich budeme diskutovat kolektivně a veřejně budeme vysvětlovat, proč jsme dospěli k pozici, ke které jsme dospěli na konci roku. Pak je tu ještě certifikační aspekt, abych odpověděl na otázku pana Moraese. Jak víte, probíhá diskuze v rámci nové agentury pro kyberbezpečnost ohledně sítě certifikací a, ohled, a, a 5G je jedna z těch oblastí, kde si myslím, že se musíme posunout vpřed. To je práce, která má svůj vlastní časový harmonogram. Myslím si, že u 5G je potřeba nepostupovat pomalu, eh, ale je potřeba brát to ruku v ruce s tou ostatní prací, kterou jsem eh, popsal. Pak eh, k různým otázkám na téma dezinformace. Tak nejprve já si stojím za tím, co jsem řekl na úvod. Já jsem prezentoval fakta a nechci to brát zpátky. Není to jediný příklad, který se dá najít, ten příklad z Německa, který jsem citoval. Jsou tu i další příklady, které jsem zmiňoval minule a pocházejí z mnoha členských států. Snažit se být transparentní s těmito příklady, to je velice důležité a je to první krok k pochopení problému a k tomu, abychom věděli, jak se vybavit na boj proti těmto jevům. Takže bychom se neměli stydět posvítit si na některé z těchto příkladů. Ony existují, protože dezinformace používají někteří vnější aktéři, zejména jsou to vazby na Rusko. Jak víte, tak Evropská služba pro vnější činnost má tým, který monitoruje koordinované dezinformační kampaně z Kremlu. Možná si řeknete, že to je starý problém, ale není. Tenhle tým právě zveřejnil čísla za letošní rok, za to monitorované období a uvádí tam počet eh, prokremelských dezinformací, které detekovali. A bylo to, dvoj, byl to dvojnásobek oproti srovnatelnému období z loňského roku. Takže to není problém, který by se zmenšoval ale určitě se i někteří další aktéři poučili od Ruska a používají stejné techniky. A proto musíme brát tuto problematiku velice vážně a musíme činit opatření, abychom byli odolní proti dezinformacím, ať už pocházejí odkudkoliv. Mnozí z vás se ptají na konkrétní problémy. Eh, pan Moraes se ptal konkrétně na problematiku falešných účtů. Já si myslím, že jsou dvě hlavní oblasti, kde zatím mm, chybí pokrok a kde ho potřebujeme. To první, to jsou boty, bo, boti a falešné účty. Těch je zkrátka příliš mnoho na internetu. Facebook publikoval ohromná čísla počtu smazaných falešných účtů. Ale zároveň sami zveřejnili, že počet falešných účtů na jejich síti stále vzrůstá. Takže čistý počet falešných účtů navzdory veškerému úsilí je teď asi 120 milionů a to jsou ty identifikované. Mně to připadá hodně. A když se podíváte na aktivitu botů na některých dalších sítích, platformách, tak zase jsou tu indicie, že objem aktivity botů nebo strojové aktivity, které šíří politický obsah, vzrůstá místo, aby klesal. Takže s tím musíme taky dělat víc. Potom další oblast, kde bychom si představovali větší pokrok, a tím se vracím k té kontrole faktů, k ověřování a k rešerším, to je otevřenost platform vůči nezávislému dohledu. Facebook odvádí dobrou práci a zlepšuje informovanost o tom, jaké má povědomí o tom, co se na platformě děje. Nicméně mnoho nezávislých badatelů zároveň říká, že je pro ně těžší získat mimo Facebook přístup k datům, která dříve měli k dispozici pro analýzu. Já vítám tu první část, samozřejmě mě by se líbilo, Eh, nebo mně by se líbilo, kdyby to podobně bylo i v té druhé části. Potřebujeme, aby platformy byly otevřenější vůči nezávislému dohledu. Není možné, aby eh, si chránili tajemství v těchto oblastech. Takže to jsou dvě oblasti, kde bychom si představovali lepší pokrok. Potom jste se ptali detailně na systém včasného varování a na síť ověřovačů fakt. Eh, takže ještě jednou, ten eh, systém včasného varování nebyl spuštěn během voleb, ale byl to velice dobrý rámec pro výměnu mezi členskými státy. A dalšími kroky bude zajistit, aby členské státy vyčlenily dostatečné lidské a finanční zdroje eh, na toto úsilí, protože je to výzva i pro členské státy. Musíme také i nadále budovat společné chápání vědců a ověřovačů fakt a je potřeba posílit mezinárodní spolupráci se stejně smýšlejícími zeměmi, zejména v NATO a v G7. Eh, ptali jste se na ty fact-checkery, ověřovače faktů. Je to asi 38 různých organizací ze 17 členských států, s těmi spolupracujeme. Zapojují se i jiní, ale tohle je takové jádro. Já Odmítám, že by to byly zaujaté skupiny, které by se věnovaly něčemu, co popisujete jako cenzura. Pracují naprosto transparentně a my na základě jejich práce dospíváme k lepšímu pochopení celé problematiky. Chceme i nadále posilovat toto společenství fact-checkerů, badatelů a občanské společnosti a proto, jak jsem už zmínil, budeme prostřednictvím Connecting Europe Facility financovat novou evropskou platformu o dezinformacích, která bude mít za cíl pomáhat lidem, kteří se těmito tématy zabývají, tedy nezávislými, to jsou nezávislí faktčekři, eh, vědci a další, sdílet vzájemně svoje poznatky a informace. A budeme potřebovat, aby i sociální sítě se zapojily do práce. Badatelé by měli mít možnost společně se sociálními sítěmi a veřejnými orgány, bude-li to nutné, vytvořit nějaké uspořádání pro bezpečný přístup k datům, které sociální sítě drží o dezinformacích, abychom tomuto jevu lépe porozuměli. A to je výzva, před kterou stojíme momentálně a před kterou bude stát příští komise. Děkuji vám moc krát. Děkujeme vám také, pane komisaři Kingu, za to, že jste to shrnul stručně a za to, že jste se vynasnažil odpovědět na všechny otázky, které poslanci položili. Je až příliš eh, zjevné, že zatím je ještě brzy na nějaký nekrolog. To v žádném případě, protože Opět nám to připomnělo ironičnost slavného citátu eh, Marka Twaina. Jste živí, máte se dobře. A po, po celá léta jste velice dobře spolupracoval eh, s naším výborem ve vašem portfoliu, tedy bezpečnostní politika Evropské unie. Nicméně ano, eh, myslím si, že pan Zdechovský měl pravdu, když nám připomněl, že Spojené království na vás může být hrdé ve funkci komisaře po celá ta léta. Vaše země na vás může být opravdu hrdá. Vy jste původní profesí diplomat, což znamená, že eh, máte cvik v tom neukazovat příliš emoce. Nicméně my jsme tady demokraticky zvolení politici a myslím si, že my si můžeme dovolit ukázat nějaké emoce. Takže vám třesu rukou a říkám vám děkuji, pane komisaři Kingu, a ještě se uvidíme. Doufám. Thank you. Thank you. Je na čase, abychom začali s dalším bodem našeho pořadu jednání. Je to bod, který budeme společ, eh, projednávat společně s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví, FEM. Takže počkáme eh, chvilku, aby se členové tohoto výboru usadili. Dobrá, jak jsme řekli, budeme pokračovat, protože musíme projít ještě několik bodů během dnešního dopoledne. Vítám zde poslance z výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Prosím, usaďte se, abychom se mohli připravit a začít. Děkujeme za to, že jste přišli. Toto je společná rozprava členů výboru LIBE a členů výboru pro práva žen a rovnost a pohlaví FEM. Budeme společně projednávat zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě. Jedná se o druhou zprávu o pokroku dosaženém v oblasti boje proti obchodování s lidmi 2018. To je náš požadavek podle článku 20 směrnice 2011 36 EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí. Máme tu čest opět zde přivítat Marii Vasiliadu. Není to poprvé, co je zde mezi námi, známe ji všichni. Je to koordinátorka EU pro boj proti obchodování s lidmi. Představí nám druhou zprávu k tomuto tématu. Kromě toho zde máme členy výboru FEM, máme zde paní místopředsedkyně tohoto výboru, paní Eugenie Rodriguez Palop. Já jí krátce předám slovo, aby řekla něco na úvod. Chcete si vzít slovo na úvod? Komité FEM. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Výbor FEM poukazuje už delší dobu na to, že eh, ženy a dívky jsou negativně ovlivněny eh, násilím na ženách. A tato zpráva potvrzuje, že tato tendence se nezměnila více než eh, polovina. 56 obětí jsou promiňte, 96% eh, obětí jsou eh, ženy a 95% eh, obětí sexuálního zneužívání jsou také ženy a dívky. Z tohoto důvodu potřebujeme spolupracovat na tom, abychom zlepšili současnou situaci. Nyní bez dalšího odkladu bych předala slovo paní Vasiliadu, aby nám představila zprávu a poté budeme mít eh, výbu, výměnu názorů společně s poslanci a poslankyněmi. Mnohokrát děkuji, dobré ráno všem. Chtěla bych přivítat také nové poslance, těšíme se na spolupráci s vámi. Chtěla bych poděkovat oběma výborům, chtěla bych poděkovat předsedům, protože se už dlouho angažují v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Já jsem se velice těšila na to, že přijdu na tuto schůzi. Přemýšlela jsem o tom, že někteří znají naši práci, eh, někteří nikoli, a tak bych možná nejdříve eh, představila některé politiky. Můj vlastní mandát je stanoven eh, v článku 20 Evropské směrnice o boji proti obchodování s lidmi. Je to v podstatě ehm, jedinečné uvnitř Evropské komise. Já se snažím zlepšit koordinaci mezi evropskými institucemi, agenturami, členskými státy, mezinárodními aktéry a aktéry občanské společnosti a poskytovat um, strategickou orientaci uvnitř EU i mimo. Evropský parlament uh, moji práci vždy silně podporoval. Pro mě bylo velice zajímavé vidět, uh, že tato podpora jde napříč stranami i napříč výbory. Byli jsme schopni spolupracovat velice efektivně v uplynulých letech. Máme evropskou strategii pro boj proti obchodování s lidmi, která zahrnuje různé eh, akce. nyní přichází další krok. Co je velice eh, jedinečné, pokud je obchodování s lidmi, je to, že je to velice eh, závažný trestný čin, velice výnosný trestný čin, stanovený v lidské v evropských smlouvách a zároveň se o tomto článku hovoří, eh, o tomto eh, zločinu hovoří v článku 5 eh, listiny základních práv. Je to tedy základní zločin, proti kterému se EU snaží bojovat. Já bych vám chtěla uvést některé příklady, desítky tisíc příkladů v EU. Devítiletá dívka, která nemá práci, nebo 19-letá dívka, která nemá práci, k ní přijde ehm, někdo známý, můžeš uh, pracovat v tomhle velkém městě, uh, v kavárně, já ti pomůžu tam najít eh, práci. Ehm, jsou to nejlepší přítelkyně eh, ze střední školy a tak Ona se rozhodne, že pojede eh, do jiného členského státu, ehm, pomůže jí eh, jeden muž, který zaplatí za přemístění. Eh, ve chvíli, kdy tam jede, během jakmile tam přijede, je zamčená v bytě, potom je donucena během tří dní, tří dnů ehm, Eh, donucena eh, vzít si občana třetí země, eh, poté musí poskytovat sexuální služby, ať už občanům EU nebo občanům mimo EU. Nakonec kvůli spolupráci sousedů, které, kteří informovali policii, je tato dívka zachráněna. Eh, nakonec eh, tedy se eh, vrátí do své země původu. Tam jsem já se s ní setkala v, ubytovně. Tam bylo zjištěno, že má rakovinu, že má lymfom, ale z různých důvodů, které zde nebudu rozebírat, neměla přístup ke zdravotním ke zdravotnictví. Zároveň nechtěla vypovídat proti těm eh, obchodníkům eh, s lidmi, protože jí vyhrožovali, že zabijí eh, její rodinu. Nicméně v té ubytovně může zůzka, zůstat jenom omezený čas, potom je vyhozena na ulici, takže se z ní stane člověk bez přístřeší, Um, trpící rakovinou a bez přístupu uh, ke zdravotnímu systému. Um, to je jenom jeden příklad. Takových je mnoho a my jim skutečně musíme pomoci. Je to otázka týkající se bezpečnosti, uh, je to organizovaný zločin, kam jde, uh, kam jdou všechny ty peníze z celého toho řetězce obchodování s lidmi. Všechny ty peníze, které se vydělají během celého toho příběhu. Nevíme, kam ty peníze jdou. Může to být také otázka migrace, v tomto případě tomu tak nebylo, je to ale otázka eh, rovnosti pohlaví a nespravedlnosti. Často je do toho zahrnuto eh, také násilí na ženách má to co dělat také se základními právy, právy na práci, může to také souvislet s výzkumem a tak dále. A to jsou jenom některé oblasti, na které se komise v tuto chvíli soustředí. Máme velice ambiciozní a právní nástroj EU, který je tak ambiciozní díky Evropskému parlamentu. A nicméně nyní je třeba tento nástroj transponovat. Máme základní priority – Komise stanovuje tyto priority. Za prvé je třeba řešit o kulturu beztrestnosti. Eh, jedna z těch eh, věcí, na které doufám byste se zeptali, ale já hned odpovím. Co se stane těm stovkám ženů, eh, mužů, kteří měli sex, kteří znásilnili tuto ženu? A já vám odpovím, nic. Musíme tedy eh, řešit tuto kulturu beztrestnosti a musíme zničit tento model obchodování s lidmi. Musíme zároveň zajistit, že oběti eh, budou mít práva. Oběti mají práva. My máme velice dobrý právní rámec. Ale co nemáme, je přístup k těmto právům a to, aby oběti věděli o těch právech. Zároveň musíme zintenzifikovat koordinovanou, koordinované kroky. Myslím, že už to děláme, ale musíme to dělat ještě více a zároveň Musíme lépe koordinovat financování. V tomto případě zde máme eh, genderově specifický fenomén, eh, dotýká se to také eh, dětí a lidských práv. Ehm, tuto věc řeší celá řada Eh, legislativních nástrojů. Eh, my máme strategii, máme také zprávu o transpozici, která nám ukazuje, eh, jaká je situace v členských státech. A nyní chceme učinit další kroky a nebudeme váhat v tom, abychom učinili další kroky, které jsou v pravomoci komise. Máme také eh, zprávu eh, týkající se kriminalizace eh, toho, že využíváte, využíváte služby obětí obchodování s lidmi. A mm, něco takového jsme prosadili během mého mandátu. Máme také um, iniciativy pro sbírání údajů a Máme také informace týkající se implementace politického rámce. Máme celou řadu studií, celou řadu publikací, která můžete najít na našich webových stránkách. Chtěla bych poděkovat parlamentu pokaždé, kdy máme nějakou publikaci. Parlament nás pozve, probereme to zde, máme slyšení, máme konference a to samozřejmě zlepšuje eh, šíření informací. Naším motem je eh, pracovat společně proti obchodu s lidmi. Ne proto, že jsme hodní, ale protože je nutné to dělat. Máme eh, síť eh, zpravodajů, eh, jsou to úředníci z různých členských států a z nezávislých organizací setkávají se dvakrát ročně. Já předsedám této síti společně s odpovídajícím předsednictvím. Další schůzka se bude konat v prosinci eh, za finského předsednictví. Máme také platformu EU eh, pro boj proti obchodování s lidmi. Máme v podstatě stovky nevládních organizací, se kterými spolupracujeme. Eh, jsou to obrovské ehm, nevládní organizace i malé dvoučlené nevládní organizace z různých členských států. Většina eh, z nich s námi spolupracuje od roku 2013 a už jsme v podstatě jako rodina. Setkáváme se jednou ročně a snažíme se také eh, v podstatě eh, jednou ročně eh, zorganizovat schůzku členských států s nevládními organizacemi. Na začátku to úplně nefungovalo, ale nyní se to zlepšilo. Zlepšila se spolupráce malé například nevládní organizace mají možnost se sejít s úředníky třeba z jiných členských států. Zároveň máme 10 agentur EU od roku 2011. Myslím, že už s většinou těch agentur jste se na slyšeních setkali. Jsou to agentury, které spolupracují eh, v boji proti obchodování s lidmi. Je to Europou, Eurojust, EGESOS, eh, e eh, SEPO, Frontex, EOFAND, EULISA. Eh, setkáváme se s nimi pravidelně. Eh, co víme? Jenom vrchol eh, ledovce. Více než 200 tisíc obětí jsme měli v roce 2015 a 2016. Je to to skutečné číslo? To je číslo jenom identifikovaných obětí ze strany úřadů, které byly registrovány, takže se zamyslete nad tím, jaké je asi to skutečné číslo. Víme, i když to někteří eh, neuznávají, většina eh, těchto obětí jsou oběti ehm, sexuálního zneužívání, ale poté máme ještě eh, další oběti, například ehm, oběti v oblasti ehm, práce nebo obchodování s orgány. Jedna ze čtyř identifikovaných obětí je dítě když říkám eh, dítě, eh, někdy to jsou um, děti novorozenatá, někdy jim je třeba sedm let. Od roku 2013 jsme uznali, že obchodování s dětmi eh, souvisí s násilím na ženách. Byli jsme svědky toho, že existuje tendence, že ehm, se někteří snaží ehm, se přestat soustředit na sexuální zneužívání. Někteří v podstatě jsou unavení. Unavení řešením této otázky, ale proč se nej, ne, nejdříve nezeptáme obětí, než eh, z toho budeme unavení? Já vás žádám, abyste um, boj proti obchodování s lidmi považovali za svoji uh, polit, uh, prioritu. Uh, z různých politických důvodů, kvůli únavě, eh, často se různé organizace sou, soustředí eh, na cokoliv jiného, jen ne na boj proti obchodování s lidmi s cílem sexuálního zneužívání. Ehm, máme k tomu údaje na odpovídající stránce komise. Jedna věc, kterou bych dnes chtěla zdůraznit, je, že polovina obětí eh, jsou občané EU. Ano, samozřejmě eh, to souvisí s migrací. Ano, samozřejmě polovina těch obětí nejsou občané EU. Ale my eh, nemá, nejsme eh, v morální pozici, abychom vytvářeli nějakou hierarchii obětí na základě toho, odkud pochází. Z evidentních důvodů jsme viděli hodně informací o, o obětech obchodování s lidmi ehm, v případě migrantů. Ale eh, co ta dívka, kterou jsem na začátku zmínila a co ta dívka, které, které, se kterou jsem se eh, setkala, které bylo 13 a eh, měla ehm, dítě a byla obětí obchodování s lidmi byla také občankou EU. Musíme se soustředit na porušování lidských práv, ale uvědomit si také to, že toto je skutečně velice výnosný zločin. Je to zločin, který přináší peníze kriminálníkům, těm pašerákům, těm obchodníkům s lidmi. Ale zároveň se ptám, kdo řídí ten autobus. Eh, je to, počítám, eh, legální autobus, který vede dívky eh, z A do B. Ale co se s nimi stane, co jedí, kam je vlastně vezu jako ten řidič a kam také plynou všechny ty peníze. Pro komisi je to naprosto jasné. Obchodování s lidmi neprobíhá, protože lidé jsou zranitelní. Ano, samozřejmě zde chudoba, je zde nerovnost pohlaví, probíhá válka. Jeden poslanec Evropského parlamentu mi řekl, nikdy nic neuděláte ve chvíli, kdy neodstraníte chudobu. Ano, když budeme takhle myslet, někdy se nám to nepodaří. K obchodování s lidmi dochází z dvou jasných důvodů. Dochází k tomu proto, že někteří na tom skutečně nesmírně vydělávají, nesmírně. Europol říká každý rok 30 miliard a to je jenom vrcholek ledovce. Kam jdou všechny ty peníze? Takže děje se to kvůli penězům a děje se to také proto, že někteří jsou ochotni zneužívat oběti. Takže představte si tu ženu, o které jsem hovořila. Eh, tu mladou ženu. Byla velice zranitelná. Ale pokud by zde nebyli ty kriminálníci, kteří na tom budou vydělávat a nebudou zde ti, kteří budou ochotně je zneužívat, potom nebudete mít obchod, eh, obchodování s lidmi. Budete mít pouze zranitelnou osobu. Takže eh, toto je způsob, kterými se ubíráme. Je velice důležité, abychom nadále dodržovali mezinárodní minimální standardy. V poslední době se říká, že palermský protokol a úmluva OSN musí být revidována, ale já si to nemyslím. Já si myslím, že nepotřebujeme nové právní nástroje. Potřebujeme implementaci existujících právních nástrojů. Potřebujeme také zajistit, že se nadále uh, bude financovat boj proti obchodování s, li, s lidmi, že se budeme soustředit také na všechny um, rozvojové cíle, které souvisí s obchodováním s lidmi. V tuto chvíli uh, tomu tak není. Musíme také uh, zajistit, aby veškeré sektory byly pokryty. A musíme, jak jsem řekla, uh, řešit uh, kulturu beztrestnosti. Členské státy v tomto směru už udělají hodně, je to také ve zprávě. Na závěr bych ale položila otázku. Dámy a pánové, máme před sebou jedinou formu zločinu, jakou znám a jakou znají státní zástupci, kde někdo může by používat služby obětí, v tuto, zmiňovala jsem eh, znásilnění, ale daný člověk není postižen, i když směrnice nás žádá, abychom to dělali a aby eh, členské státy kriminalizovaly ty, kteří využívají eh, služeb těchto lidí, je zde stále určitý eh, odpor vůči tomu. A Máme také zprávu Europolu o obchodování s dětmi. Prostituce dětí je velice výnosná. Klienti jsou ochotni platit za sex s dětmi. Často oběti mají určitý denní limit, jaký musí vydělat. Také v Maroku, tam pro jedenáctileté děti um, existují, uh, existuje zacílení uh, na uh, pany, protože za, zákazníci o to mají zájem. A potom, když se zeptáte zákazníků, oni o ničem nevědí. V roce 2016 eh, byly identifikováni eh, nejrůznější zákazníci tohoto eh, typu. A v podstatě kolik z nich bylo persekuováno? Nula. Musíme to mít na paměti. Máme jasný politický rámec, Kriminalizujeme eh, zaměstnavatele eh, obětí obchodování s lidmi v případě eh, občanů mimo EU, ale ne pro občany EU. Ale samozřejmě je těžké to prokázat. Pamatuji si, že jsme zde hovořili o znásilnění. Hovořilo se také o tom, že znásilnění by nemělo být trestné, protože se to nikdy nedá pořádně prokázat. Já si myslím, že takhle smýšlet nemůžeme. Komise je strážkyní smluv, my eh, dohlížíme na implementaci směrnice, musíme se soustředit na všechny formy zneužívání, musíme se soustředit také na eh, genderovou dimenzi, eh, musíme se soustředit na sexuální násilí a musíme mít koncepční, koncepční jasnost nemůžeme být jenom a trendy. Nemáme zde takový košík zneužívání dětí, násilí, obchodování s orgány a tak dále. Nemůžeme to všechno házet do jednoho koše. Musíme rozlišovat a musíme zastavit kulturu beztrestnosti. Vím, že e, vám leží na srdci oběti. Pokud skutečně vám leží na srdci oběti, potom zastavíte ty, kteří je zneužívají. Já, když eh, hovořím eh, s tou mladou ženou, eh, první věc, kterou řekne, je, já bych si přála, aby všichni umřeli. To já si nepřeju, ale já si přeju to, aby byli postaveni k řádnému soudu. To je jediný způsob, jak vyjádřit respekt obětěm, obětem. Musíme využívat legislativu a implementovat legislativu. To je všechno to, co potřebujeme dělat a já počítám s vámi, že mi v tom pomůžete. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. Eh, můžete být ujištěna, že váš vášnivý závazek řešit tuto situaci je stejný jako náš. Evropský parlament se zaobírá takovými záležitostmi a sdílí vaše obavy. Samozřejmě, že to jsou obavy i našeho výboru, jak jste se mohl o tom přesvědčit během všech těch let. My jsme odpovědní za politiku a pro vymáhání práva a je třeba reagovat na nelegální obchodování eh, s lidmi, s ženami, s dětmi a mm, týká se to mm, zneužívání žen v Evropské unii mm, v jejich členských státech. Máme tady seznam přihlášených řečníků. Samozřejmě s omezenou dobou navrhuji, abyste se všichni snažili omezit na jednu minutu, tak abychom měli ještě prostor na možnou reakci paní Vasiliadu, která je koordinátkou v oblasti potírání nelegálního obchodování s lidmi. Pan Lenars, děkuji mnohokrát. Děkuji za váš příspěvek. Je těžké na to zareagovat během jedné minuty, protože vy jste toho tolik řekla, tolik hodnotného. Budu se snažit být stručný ale ta směrnice z roku 2011 musí být plně implementována, praktikována a prosazována všemi aktéry, ale to je něco, co tedy nevidíme. Naopak řadu let vidíme, že to není doplňováno a pohled na to z, z pohledu genderové rovnosti eh, je něco, o čem hovoříme řadu let, ale implementace nijak pokulhává. No tak jaký klíč můžeme mít pro to, aby tato implementace skutečně proběhla a možná, že něco bude zapotřebí změnit i v té směrnici. Za druhé, eh, Mám, hovoříme tady o pronásledování nebo stíhání trestných činů, ale máme tady zprávu z roku 2015, 16 a 18. Nepotřebujeme nějaký nový systém sběru dat abychom nepokulhávali za vývojem a vy jste se zmínila o spolupráci. Bylo by důležité tady také spolupracovat s organizacemi sociálních inspekcí a je třeba také spolupracovat možná s Mezinárodní agenturou práce. Jak byste pohlížela na tuto možnost? Děkuji mnohokrát a za socialisty paní Spůrek. Paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát a děkuji za tu úžasnou prezentaci v roce 2015-2016 na základě druhé zprávy komise bylo sděleno, že mm, eh, registrované oběti eh, se nacházely v Maďarsku, Bulharsku, Nizozemí. To jsou stejné země jako v roce 2010-2012 v té první zprávě komise. A chci se zeptat, zda komise analyzuje, zda přesně eh, tyto země pokračují eh, ve stejných statistikách. Děkuji mnohokrát pan Brokačíny za EKR. Děkuji. Nejprve chci říct následující věc. Obchodování s lidmi je pravděpodobně eh, hlavním důvodem toho, proč eh, stále říkáme, že je prostě špatné mít takovou politiku otevřených přístavů pro všechny. Je třeba zasahovat v potírání příčin, které vedou k tomu, že eh, eh, lidé a ženy opouštějí své země. Včera například nizozemská policie už po XT eh, odsoudila nevládní organizaci, eh, která se stará o to, aby tisíce žen z Afriky eh, přicházely do naší země. Nejprve přijíždějí na člunech, potom jsou přijímány ale potom využívají tu dobu, aby získali mezinárodní ochranu a potom se stanou zbožím pro obchodníky s lidmi, eh, se sexuálními obchodníky. Děkuji mnohokrát prosím, a nyní za Renew Europe. Paní Intvel, děkuji mnohokrát. Já jsem byla trochu mystifikovaná tím, co řekl předřečník. Zdá se, že tedy ženy, jako by ženy byly viny a e, páchaly trestné činy. Já bych tedy ráda řekla, e, že stávají-li se objektem zboží, je to proto, že tady jsou muži, kteří znásilňují a zneužívají tyto ženy. A vzpomínám si, že tady byly tresty eh, proti lidem ve vysokých funkcích. Dokonce političtí lídři eh, v určitých zemích byli obviněni, že organizovali sexuální eh, párty s nezletilými dívkami ale také bych ráda zareagovala na to, co řekli zástupci SAD a EPP. Implementace, protože samozřejmě každý je šokován eh, a je rozesmutněn tím, co jste řekla, ale pokaždé se vracíme ke stejnému bodu. Nula intem implementace, kde jsou překážky pro to? Protože já bych velice ráda věděla, jaké akce se konečně konkrétně podniknou. Děkuji mnohokrát Sophie Intveld, paní Björk za GUE. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za tuto zprávu a dovolte, abych vás ujistila, že my nejsme znaveni. Stále eh, tady jsou ti, kteří obchodují s prostitucí žen, ale jsou tady také politické rozdíly a samozřejmě musíme mm, zajistit lepší implementaci, když se jedná o vymáhání práva, ale mám tady dvě věci, dvě věci, které potřebujeme. Za prvé, musíme zlepšit a navýšit služby, eh, například domovy pro ženy, specifická přijímací místa pro znásilněné ženy a je ostudné, že něco takového ještě nenastalo. Druhá věc je, že musíme prostě zastavit tu poptávku, eh, která je řízená honbou honbou za ziskem a za penězi. A země, které nemají příslušnou legislativu, eh, které kupují ženy na prostituci, mají problém a budou pokračovat v tom, že tento problém budou mít. Je třeba, aby, a není možné, abychom prostě zneužívání žen takto spojovali s migrací. Co musíme udělat, je nezavírat hranice ale zavírat ty lidi, kteří obchodují s prostitucí. Čili musíme alespoň kriminalizovat tyto, eh, tyto obchodníky s lidmi. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo paní Anderson. Dobrý den. Děkuji za zprávu. Já jsem se právě rozhodla, že budu hovořit německy. Zpráva byla velice rozsáhlá a máme tady některé otázky, které tedy mám v souvislosti se zprávou. Otázka jedna, odkud pocházejí oběti eh, vy jste velice správně poukázala na to, že zejména ženy se stávají oběti tohoto sexuálního vykořišťování násilí a já bych se ráda zeptala, do jaké míry komise, eh, jak komise hledí na to, eh, že čiň, že Vedoucí těchto eh, způsobů obchodování s jsou eh, především ze severní Afriky, zejména nigerští překupníci a nigerští hm, zločinci, eh, kteří prostě umožňují toto obchodování s lidmi, stejně tak, jako to podporuje právě podporování migrace, stejně tak, jako to byl případ Rovem jaká opatření. My jsme zjistili, že tady máme tisíce dětí, eh, které byly přinuceny k prostituci. Eh, jaká opatření chce komise eh, realizovat proto, aby děti, které se staly obětí prostituce, nebyly kriminalizovány ještě tím, že se jim prostě nevěří. Prosím, ukončete svůj projev, protože každý má minutu a když budete využívat více času, tak se jiní nedostanou ke slovu. Dobře, tak už se blížím ke slovu. Jakým způsobem komise hledí na problém, tak už jste musela, už jste skončila, praví paní předsedkyni. Děkuji mnohokrát. Prosím, dodržujte řečnický čas. Myslete také na zbytek svých kolegů. Paní Dupont za EPP, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji vám za vaši eh, vášnivou zprávu. Eh, vy jste konstatovala, že práva tady existují, ale že přístup k ním je obtížný, eh, protože tady existují nízkoprahové možnosti. Vy máme v Německu poměrně dobré zkušenosti s telefonní no, tísňovou, vol, linkou tísňového volání eh, eh, a adresa je skryta. Byla by to určitá možnost, jak něco takového posílat i na evropské úrovni. Děkuji vám. Děkuji za zelené, paní Strik. Děkuji vám, jsem ráda, že mohu hovořit za zelené. Já bych ráda poblahopřála paní Vasiliadu za její informace a také za její osobní a vášnivý přístup k této svízelné a komplikované otázce, se kterou máme co dočinění. Vy jste hovořilo o významu beztrestnosti. To naprosto potrhuji, ale zároveň bychom měli zabezpečit, aby nebyly penalizovány oběti protože tady vidíme, že oni mají velký strach, aby šli k policii a nahlásili to, co se jim stalo, protože se bojí stíhání. A také mají strach z toho, co se s nimi stane, pakliže nemají patřičné dokumenty. A to platí jak pro příslušníky třetích zemí, tak pro eh, příslušníky jednotlivých členských států. Jakým způsobem se jim zaručí právo na Eh, pobyt, když se stali obětí obchodování s lidmi, aby byli v bezpečí. A také neměli bychom podporovat nevládní organizace, eh, které se snaží pomáhat obětem a neměli bychom bojovat proti kriminalizaci těchto nevládních organizací. Děkuji vám. Paní Palo slovo. Děkuji. Já jsem chtěla jenom vznést dvě otázky. Ta první se týká zprávy, kde se objevuje eh, politování toho, že tady máme nedostatek dat, která poskytují jednotlivé členské státy a také se hovoří o otázce jaksi reviktimizace které mohou být postihovány, eh, když něco oznámí. A není tady adekvátní přístup. Ve článku 8 směrnice se neuzavírá možnost členským státům aby sankcionovali oběti, eh, eh, kde se, protože tady existuje pouze podnět k tomu, ale rozhodně se nezakazuje odsuzování oběti a to tady vyvolává naše pozornost. A ještě článek 5 v odstavci 2 a 4 eh, konstatuje ve článek 2 tedy, že tady je určitá vina ze strany právních osob, ale vylučuje se Eh, aby veřejné veřejné organizace tady používali tento pojem právní osoba. To znamená, že eh, jaksi eh, obvinování obětí se neaplikuje, se tedy aplikuje a to je velký problém. A to, čili původ některých potíží spočívá ve směrnici samotné. Prosím, další. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za vaši ohromující zprávu, a, která nám ukazuje, jak vážná je ta situace a kolik eh, obětí trpí. Eh, Zmínil jste se také hlavně o významu implementace, ale také jste se zmínila o těch dírách v legálním rámci. Mohla byste k tomu něco říci? Existuje tady nějaká možnost, třeba eventuálně možné revize směrnice, změny strategie a co lze dělat například v oblasti prevence? Kdybyste, když vám ještě zbyde čas, mohla byste se podívat na to, pakliže my ve Spojeném království opustíme Evropskou unii, jak hledíte na tu otázku hranice, protože to je taky jedna hlavně, z hlavních hranic, kudy probíhá obchodování s lidmi. Děkuji a teď paní Polmorety jako poslední a potom bude mít paní Vasiliadu pět minut na reakce, protože ty otázky jsou tak významné, to téma je tak důležitá, nebudete-li moci zareagovat na všechny otázky, moc vás prosíme, abyste eh, reagovala písemně, protože tato záležitost je prostě nesmírně důležitá. Paní Morety teď má slovo. Děkuji mnohokrát. I já jsem chtěla nejprve poděkovat za eh, tento cenný výklad. To bylo skutečně velice hodnotné. A teď bych chtěla navázat na to, co už tu zaznělo. V Itálii jsou přístavy otevřené, nikdy nebyly zavřené, protože existují mezinárodní smlouvy, které je třeba dodržovat. A i v Itálii existuje eh, soudnictví, které funguje a které uh, aplikuje pravidla a snaží se je obhajovat i před politiky. Ale je tady další otázka související se středozemním mořem a slíbí, kde existují koncentrační tábory, v nich jsou ženy znásilňovány. V nichž tedy se páchá násilí i na mužích. A A ti, kteří uniknou z těchto táborů, no tady by Evropská unie se samozřejmě o ně musela postarat, přece není možné, aby ti to, na kterých bylo pácháno násilí a riskují svůj život, nedostanou potom pomoc v Evropě. Není přípustné, aby Evropská unie tolerovala takovou situaci a z toho mohou vyplynout další témata, o kterých dnes hovoříme. Myslím si, že téma určitého postihu, pokud, určitého postihu sankce musí být jasná pro pachatele a je třeba chránit oběti. Ve výboru pro práva žen máme novou ctižádostivou strategii pro boj proti nelegálnímu obchodování s lidmi, aby se posílila kriminalizace těch, kteří vykořišťují oběti. Děkuji mnohokrát a teď ještě pan Robert, a to je skutečně poslední, který dostane slovo. Děkuji. Já bych eh, rád eh, položil jednu duchovou otázku. Také já chci srdečně poděkovat paní zpravodajce za její prezentaci a za četné informace, které nám poskytla. A co se týče tohoto fenoménu obrovských rozměrů, o který se tady jedná, kde každý rok 2,5 milionu lidí se stane oběťmi, ale možná, že to jsou ještě nedostatečné údaje, zejména když se podíváme na ty tragédie, která, které z toho vyplývají. Když potom dochází k vyšetřování, tato vyšetřování jsou naprosto nedostatečná v případě, že dochází k trestně právnímu stíhání. A nejenom v Itálii je to tak, ale ve všech zemích Evropy. Ti, kteří nesou odpovědnost za obchodování s lidmi, nejsou odpovědným způsobem pro následování. Prostě to nefunguje a tady nefunguje ani mezinárodní spolupráce. Mm, jsou tady agentury, které se mají starat o to, aby se vyměňovaly informace, ale já si kladu otázku, jak je tady možné, že z hlediska eh, tolika množství informací, eh, která mají jak policejní složky, eh, které mají všichni, jak to, že nedochází k trestně právnímu stíhání v dostatečné míře. V Itálii hm, máme také problém s mafií z Nigérie a teď máme nigerského soudce v Itálii, který je příslušný za tyto případy z Nigérie. Řečník je přerušen. Tady by měla být posílena mezinárodní spolupráce. Děkuji mnohokrát, děkuji vám všem za to, že jste se snažili dodržet čas. A teď prosím, má, má na ctí vyslechnout si reakci. Děkuji, je pro mě velice motivující vidět váš zájem a vaše eh, smysluplné otázky. Eh, napočítala jsem 12 otázek, na každou mám 20-30 sekund, takže prosím, pokud neodpovím, tak velice ráda odpovím později písemně. Nejprve k implementaci směrnice. Na to jste se ptali mnohokrát. Já jsem ve své prezentaci neměla čas říct, že v té zprávě je mnoho pozitivních eh, novinek o implementaci. Máme lepší spolupráci orgánů, eh, lepší eh, spolupráce s oběťmi, lepší koordinace, více společných vyšetřovacích týmů a finančních vyšetřování. Členské státy využívají mnohem více podporu evropských agentur. Máme identifikační pokyny, které se čím dál více používají. A samotná občanská společnost říká, že spolupráce s úřady se zlepšila. Takže mnoho se toho daří. Ale zároveň ta zranitelnost je extrémní a zisky jsou také extrémní. Je to závažná forma organizované trestné činnosti na úrovni zbraní a drog. A myslet si, že je snadné zastavit peněžní toky, samozřejmě tak snadné to není. Já vás ale vyzývám, abychom všichni ty peníze hledali, protože jestli peníze najdeme, tak to je to, co přinese změnu. Pokud všechny články směrnice budou naplněny uspokojivě, ale bude nízký počet obžalob a odsudků, tak to stále ještě je špatně. Já chápu, ta, ta data jsou z roku 2016, ale mohu vám říct, že data jsme publikovali ve stejném měsíci jako Úřad OSN pro drogy a trestnou činnost. Důvodem je, že když se zabýváte statistikou kriminality a nechcete jenom přikrašlovat něco, co publikují mezinárodní organizace a chcete reálná čísla, tak musíte kontaktovat národní statistické úřady. A také já jsem hodně tlačila na to, aby všichni zainteresovaní aktéři, včetně nevládních organizací, byli zapojeni do sběru dat a do toho, aby data byla koherentní. Tím je to celé těžké. My jsme teď zahájili ten postup, který skončí v roce 2020 a který přinese novější statistiky. My jsme tedy zlepšili kvalitu dat, ale pochybuji, že bychom dokázali zlepšit to, jak rychle se ta data dozvídáme. Pokud jde o inspektory práce, tak já s tím naprosto souhlasím. Já už, jsem pět, já už pět let v tomto parlamentu hovořím o tom, že je potřeba více se zaměřit na obchod s lidmi za účelem pracovního zneužívání. Zpráva z roku 2016 se tím zabývala, byla, byla také publikace Eurofoundu a pracovních inspektorátů a já to neříkám s nějakou píchou, ale říkám, že posledních 15 let provádíme dlouhodobou studii toho, kde končí ty peníze z obchodu s lidmi a většina z toho, dvojnásobek oproti všem ostatním, je zneužívání za účelem práce dvě minuty a končím. Pokud jde o země původu, tak je to pět zemí, vy jste to vysvětlili velice dobře, já tu otázku obrátím. To jsou země, ze kterých pocházejí oběti. Ale pochází o tamtud většina pachatelů? A pochází o tamtud ti, kteří na tom vydělávají peníze? Ona ta odpovědnost je společná. Proto říkám, já neudělám nic s tím, že v Rumunsku jsou lidé zranitelní. Ale můžeme udělat to, že budeme spolupracovat na zjišťování, kam ti lidé chodí, jak a proč. A chtěla bych zopakovat, že polovina obětí jsou občané Evropské unie. A otázka existence a neexistence hranic je tím pádem irrelevantní. Tady nejde o politiku, protože polovina jsou občané Evropské unie, to je fakt. A každá čtvrtá oběť je oběť vnitrostátního obchodu s lidmi ve své vlastní zemi. Takže dám za příklad Belgii, když v Belgii se to tolik neděje. Například jste z Belgie a obchodují s vámi uvnitř Belgie. Mus, nesmíme si směšovat pašování lidí a obchod s lidmi. Obchod s lidmi, pa, pardon, pašování je zločin proti státu, zatímco obchod s lidmi je zločin proti jednotlivci. Ale a my nepotřebujeme spoustu nových zákonů o obchodu s lidmi. Nepotřebujeme na to nové zákony. Mohli bychom zvážit to, že zatlačíme na členské státy, aby dostatečně kriminalizovali ty, kteří vědomně využívají služeb obětí. To bychom měli udělat, ale to je jiná věc. Máme přitěžující okolnosti u státních úředníků, máme eh, legislativní unikát článku 5, který žene k odpovědnosti eh, právnick, eh, právnické osoby. Ale je to k něčemu, je potřeba tlačit na členské státy. Tohle je organizovaná zločinnost. Já jsem hovořila o obětech, protože mé srdce je u obětí, ale problémem nejsou oběti. Měli bychom přestat eh, šířit informovanost mezi oběťmi. Přestaňte být oběťmi obchodu s lidmi. Měli bychom šířit informovanost mezi klienty, zákazníky, uživateli, zneužívali. Kdo jsou ti lidé? Tohle musíme zastavit. Samozřejmě, že musíme sledovat peníze. Musíme hledat peníze. A nemůžeme to zjednodušovat a říkat eh, nigerijský obchodník s lidmi eh, a rumunský obchodník, nebo tenhle je z Kypru. Eh, to není možné, aby sedmiletá dívka opustila Nigerii, dostala se zejména do, například do Bruselu, aby v tom jel pouze jeden jediný člověk. To není možné. Těch lidí musí být zapojených mnoho. A my před tou odpovědností nesmíme zavírat oči. To je celý řetězec. A my ho musíme zastavit v kterémkoliv místě toho řetězce. Ať už je to řidič autobusu, nebo uh, úředník, nebo kdokoliv další. Takhle to musíme zastavit. Což je ale nesmírně složité. K tísňovým linkám. My jsme provedli velikou studii Realita je ale taková, že drtivá většina obětí si nepomyslí, já jsem obětí trestné činnosti zneužívání. Říkají, tenhle chlap mě znásilnil, tenhle chlap mě e, zavřel někde na zemědělské farmě a tak dále. Takže úplně nejlepší je posílit občanskou společnost. Na tu se lidé obracejí a to děláme prostřednictvím platformy. Financování občanské společnosti se astronomicky zvýšilo. Více než polovina přímých financí Evropské komise jde do občanské společnosti, která vytvořila nové způsoby aliancí napříč členskými státy a tohle musíme podporovat. Bylo by skvělé zřídit tísňovou linku, ale v, člen, v členských státech existují a studie ukazují, že to neplní účel. Já neříkám, že je potřeba to dělat na vnitrostátní úrovni, já teď mluvím o evropské úrovni. Pak toho bylo ještě mnohem víc. Ohledně směrnici a e, klauzuly o netrestání, tak ta je poměrně jasná, ta hovoří jasně, je závažná. Já si myslím, že nezapomínejme, prosím, že směrnice stanovuje minimální standardy takže když se podíváte na ten ambiciozní článek, tak ten nastavuje minimální standardy. Já jsem hovořila se státními zástupci a s žalobci a tak dále. Snažila jsem se to pochopit, proč to tak je. Já nejsem právnička a nechci to citovat špatně, ale argumentovali například u velice závažných zločinů, které by mohly být spáchány tím, že v tomto případě nemůžeme rozhodnout, do jaké míry uplatníme klauzuly o nepotrestání. Přesto že samozřejmě komise na to tlačí. Pokud je o povolení k pobytu, tak já vím, že o tom se hodně diskutuje. Ale směrnice z roku 2011 zachází se všemi oběťmi obchodu s lidmi stejně, bez ohledu na status. Nicméně ve zprávě komise, kterou jsem měla na starosti, kterou, jsem, kterou teď prezentuju, jsme také jako dodatek přidali zprávu ke směrnici z roku 2014 o povoleních k pobytu. A to právě z tohoto důvodu. Tato směrnice stanovuje specifická pravidla pro povolení k pobytu při zacházení s občany třetích zemí, ale směrnice z roku 2011 o boji proti obchodu s lidmi e, uplatňuje horizontální rámec na prevenci e, obchodu s lidmi pro občany Evropské unie a neobčany Evropské unie. Ty dva texty je potřeba číst společně a implementaci je potřeba hodnotit jako celek. Jsou situace, kde legislativa není patřičně implementovaná, to vidíme z implementační zprávy. Nicméně tohle všechno je potřeba vnímat v jednom celku. Těch otázek bylo mnoho, já nevím, kolik jsem už stihla. Díry v zákonech, to je samozřejmě taky důležitá otázka. Omlouvám se, říká předseda paní Vasiliadu, už, už mám vypršel čas, už hovoříte 10 minut. Samozřejmě nechám vás domluvit, ale prosím tak, abychom mohli přejít na další bod, který ještě musíme eh, dnes projednat. Dobře, k dírám v zákonech. To je velice důležité a proto na to komise klade prioritu ve sdělení z roku 2018. Je třeba podporovat členské státy v kriminalizování těch, kteří vědomě využívají služeb obětí. Když si já, já vždycky dávám tenhle příklad, protože mi to pořád nejde do hlavy. Můžete si koupit falešnou kabelku eh, na ulici někde za 30 euro a za to máte sankci, za, to, za, za, za, za tento přestupek. Ale mnoho členských států nemá stejné sankce administrativní nebo trestní, to je jedno, za využívání služeb člověka, o kterém víte, že je obětí. A netvrďte mi, že je těžké to dokázat. To je jako legislativa o znásilnění před 20 lety. pokud je, pokud je 11-letá Nigerijka na ulici polonahá v zimě, tak netvrďte mi, že ten muž neví, o co jde. A máme směrnici z roku 2009 o sankcích pro zaměstnavatele, že ti, kdo využívají služeb eh, opětí obchodu s lidmi, občany, občanů třetích zemí, mají dostat sankce. Tohle je pracovní zneužívání eh, občanů třetích zemí. To je díra v zákoně, která se dá řešit a my vyzýváme členské státy, aby dělali svou práci. Eh, teprve, když zastavíme peníze, tak pachatelé přestanou s obchodem s lidmi. Můžeme mít ze sebe dobrý pocit, že pomáháme obětem, ale zeptejte se svých dětí nebo sousedů nebo kohokoliv, jak by jim bylo, kdyby je zavřeli někde na nějaké farmě eh, nebo v textilní továrně a kdyby tři roky neviděli sluneční světlo. Eh, jak by se jim líbilo, že jsou zachráněni. To, bychom, to bychom zkrátka přišli příliš pozdě. Příliš pozdě. Je potřeba zastavit pachatele a skoncovat s kulturou beztrestnosti a to je všechno. Děkuji paní Vasiliadu. Na těch otázkách vidíte velice jasně, že sdílíme vaše obavy a vaše starosti. A vy to říkáte naprosto na rovinu. Celá idea Evropského parlamentu jako zákonodárného orgánu je v tom, že by měl apelovat na členské státy, aby vytvářel zákony, které budou doplňovat evropské směrnice, nejenom pokud jde o ochranu obětí. Vy jste vyjmenovala celou řadu odpudivých případů a lidských tragédií, ale e, také je důležité šířit informovanost o tom, jaký je kontext tohoto zneužívání lidí a jaká je vůbec, jaký je vůbec důvod pro existenci vaší instituce, tedy koordinátor pro boj proti obchodu s lidmi Evropské unie. My sdílíme vaši vášeň, jdeme ruku v ruce a určitě s vámi budeme v kontaktu i nadále. Čeká nás v příštích letech mnoho práce. Děkuji vám moc krát za to, že jste přišla. A teď jdeme na další bod pořadu jednání. Vítáme eh, tu členy výboru FEM, kteří se účastnili diskuze s výborem LIBE, ale ten následující bod na pořadu jednání bude spadat do kompetencí výboru Libe, takže poslance výboru Libe prosím, aby zůstali v sále, abychom dokončili poslední bod, pro který jsem zpravodajem já. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 con esta, con esta sordida dimensión de nuestra realidad. Venga, vamos allá, por favor. Interpreters will, Venga, okay. in 15 minutes. Interpreters will be leaving in 15 minutes, so there's... Tlumočníci budou odcházet za 15 minut, takže eh, nemáme už mnoho času. Děkuji, že jste ještě zůstali. Máme ještě 15 minut, než eh, Budou muset tlumočníci odejít, takže prosím, postupujme co nejrychleji. Poslední bod na pořadu jednání je bod, kde jsem zpravodajem. Jedná se o prováděcí rozhodnutí, kterým se schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem ze strany Eurojustu. Víte, že minulý týden Eurojust eh, předložil návrh dohody. V minulosti Eurojust eh, uzavřel celou řadu jiných dohod se třetími státy, a mimo jiné s Albánií, Georgií, Gruzií, eh, Ukrajinou, USA, Švýcarskem, Moldavskem a dalšími. Máme zde velice krátkou lhůtu a proto se koordinátoři na červencové schůzce dohodli, že budeme mít zjednodušený postup. A to prakticky znamená, že nebudou eh, předloženy žádné procesní pozněvací návrhy. Bylo také rozhodnuto, že já jako předseda toto téma převezmu. Chtěl bych také vzpomenout eh, žádosti rady, která poslala 9. července tohoto roku parlamentu eh, žádost, aby parlament vydal co nejdříve své stanovisko a to během maximální lhuty tří měsíců. 11. července se koordinátoři dohodli, že eh, vzhledem k tomu, že je to eh, naléhavá záležitost, takže zde budeme mít zjednodušený postup. To znamená, že pokud nebude mít nikdo žádné výhrady k návrhu zprávy, kterou vám tímto představuju, bude ta zpráva považována za schválenou. Hlasování na plenárním zasedání by mohlo proběhnout v říjnu, na prvním plenárním zasedání v říjnu. Tam bychom mohli na plenárním zasedání udělit souhlas. Nyní bych stručně představil návrh zprávy. Dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem um, je v podstatě stejná jako ostatní dohody o spolupráci mezi Eurojustem a třetími zeměmi. Například um, existuje dohoda Eurojust Firom, Eurojust eh, Švýcarsko, Norsko, USA, Albánie a v nedávné době také Gruzie. Takovéto dohody eh, zajišťují, že existují eh, kontaktní osoby, kontaktní místa a pravidelná výměna informací. Zmíněná dohoda odpovídá strategie pro západní Balkán Evropské komise z roku 2018. Existují další kandidáti v eh, regionu, eh, jako je Černá hora, Severní Makedonie a Albánie, které už uzavřely takovéto dohody. Eh, Srbsko je třetí zemí s nejvíce žádostmi o spolupráci. Podle komise je Srbsko v tomto regionu zemí, na kterou se obrací nejvíce žádostí o informace a celkově je to třetí Eh, země, kam se obrací nejvíce žádostí eh, v celém systému Eurojustu. Eh, Srbsko bylo zapojeno v roce 2018 do 34 případů. A proto dohoda s Eurojustem je opodstatněná v souladu s mechanismem o pozastavení víz Komise ve své druhé zprávě poukazovalo na to, že existují organizované srbské skupiny a, a také, že e, srbští občané se často stávají obětí e, nebo jsou nejčastějšími oběťmi obchodování s lidmi ze západního Balkánu. Zároveň e, v Srbsku existují mm, velké zásoby zbraní, což představuje určitě nebezpečí, pokud je opašování zbraní. Srbsko je součástí Rady Evropy a úmluvy eh, Rady Evropy o ochraně údajů a také eh, doprovodného protokolu, eh, který Srbsko schválilo v roce 2018 a má odpovídající legislativu na ochranu údajů. Eh, dozorčí orgán Eurojustu eh, vydal pozitivní, pozitivní stanovisko, pokud jde o tuto dohodu. Na základě toho, co jsem zde řekl, navrhuji, abyste podpořili tuto dohodu. Pokud nikdo nemá žádné výhrady, pokud se nikdo nehlásí o slovo, potom to budeme považovat za eh, schválené, tak aby se v říjnu mohlo hlasovat na plenárce eh, dle zjednodušeného postupu. Takže souhlasíte? Ano, to je výborné, děkuji vám. A to je v tuto chvíli všechno. Skončili jsme včas. Děkuji za spolupráci a schůze Libe bude pokračovat dnes odpoledne ve dvě hodiny. Ve dvě hodiny odpoledne. Další bod na pořadu jednání eh, bude prezentace Frontexu. Přeji vám dobrou chuť na oběd.